Okay, colleagues. Tak, vážení kolegové, začneme. Já bych zahájil naši dnešní schůzi. Začneme s dělením předsedy a s dělením ze schůze koordinátorů. Pokud jde tedy o schůzi koordinátorů ve věci komitologie, tak, zde v oblasti bezpečnosti aerolinek jsme obdrželi naléhavou žádost pro e, rané neopoziční rozhodnutí v Evropském parlamentu, pokud jde o systémy pro prevenci srážek e, zaletu, což je podle nařízení EU 1332. Koordinátoři se rozhodli, že na základě poslední revize jednacího řádu parlamentu je, e, bude zodpovědný výbor předkládat doporučení, pokud jde o tu ranou neopoziční dohodu. Předseda parlamentu pak bude informovat co nejdříve plenární zasedání, e, kde bude moci vznést nabídku buď politická frakce nebo 40 poslanců. Koordinátoři výboru doporučili, aby předsedovi delegovali úkol zahájit toto rané opoziční řízení na základě rozhodnutí komise v rámci regulačního procesu dohledu. Dále. Jmenování zpravodajů. V podstatě eh, máme zde několik pracovních dokumentů komise na EDS 2, pak eh, Eh, směrnice ohledně práv eh, handicapovaných a osob se sníženou mobilitou. Poté výbor regionu ohledně provádění směrnice o službách. Komunikace o nejvzdálenějších regionech, o, rychlém, o chytrém a udržitelném růstu. Eh, ve všech těch transport výbor pro dopravu není příslušným výborem. Pak zde máme lepší řízení v rámci jednotného trhu, ekonomická komise OSN, eh, nařízení o technickém pokroku, pracovní dokument komise o EPCIP. Potom tady máme komuniké z komise ohledně e, syntézy úspěchů práce komise. Ve všech těchto věcech koordinátoři doporučili nedělat nic. Dále, eh, delegace v letech 2012 a 2013. Proběhla diskuse ohledně delegací v roce 2013 a o faktu, že nám eh, zbývá několik volných míst v delegacích na rok 2012. Rozhodnutí koordinátorů je, že eh, v roce 2012 žádné další delegace nebudou a v roce 2013 si výbor vyžádá povolení vyslat čtyři delegace vždy po šesti členech. Jedno pojedeme do Washingtonu DC, eh, to bude v únoru, a druhá bude na severozápad Anglie, což bude pravděpodobně od 15. července. Pak se koordinátoři žádali o to, aby navrhli dvě další návštěvy, Konkrétně tedy ten termín pro podání návrhu je do 4. září 2012. V bodu různé Eh, zelení eh, zmínili otázku poštovních služeb. Navrhlo se, že pozveme na jedno z budoucích zasedání komisaře Barniera, aby nás informovalo stávající situaci v oblasti implementace směrnice o poštovních službách. Rovněž se hovořilo o aplikaci nařízení o právech pasažerů na železnicích Ehm, koordinátoři požádali předsedu, který napíše komisaři Kalasovi a bude žádat o informace, pokud jde o aplikaci této, eh, tohoto nařízení v členských státech, mimo jiné v otázce integrovaného poskytování lístků. Sdělení předsedy ze schůze koordinátorů, eh, to jsou tedy všechny. Má někdo otázky? Nemá nikdo. Dobrá. Souhlasíte všichni s postupem, který jsem nastínil? Děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je výsledek jednání o zprávě týkající se výcviku námořníků. Chtěl bych oznámit úspěšný výsledek trialogu, který proběhl 19. června eh, za přítomnosti pana Komocakuse, eh, stínového zpravodaje z EPP. Koreper 1 odsouhlasil eh, celkové kompromisy v návrhu ve věci tohoto balíčku 27. června a v plénu se bude hlasovat v září nebo nejpozději v říjnu, zatím to není úplně jasné, kdy se nám to podaří dostat na program. Pouze pro informaci, z čeho tedy se stává ten kompromis. Kompromisní stanovisko bylo sformulováno, pokud jde o implementaci aktů v přenesené pravomoci. Odsouhlasilo se, že eh, akty v přenesené pravomoci budou použity pro stanovení technických opatření pro správné řízení pro sběr statistických dat. Rovněž se odsouhlasilo, že statistiky z přenášených dat se budou zveřejňovat. Eh, jak víte, rada toto původně nechtěla. A to je velice důležitý, důležitá věc pro transparentnost a dostupnost informací, pokud jde o zaměstnanost v oblasti eh, námořní dopravy. Eh, anonymita a transparentnost dat se dále posílila, jasně se uvádí, že data se budou používat pouze pro účely statistické analýzy. Byla přijata pozice Evropského parlamentu, pokud jde o doby odpočinku a omezení výjimek včetně odkazu na úmluvu o e, námořních pracovních podmínkách z roku 2006. Kromě toho e, byly do e, směrnice týkající se boj, e, školení pro boj proti piráctví e, a školení námořníků, pokud jde o vyšší konkurenceschopnost Evropské unie a atraktivitu tohoto sektoru. Omezily se podvodné praktiky, například v oblasti získávání certifikátů a kvalifikací a znalostí a rovněž se hovořilo o bezpečnosti na palubě, včetně řádného dohledu nad procesem školení. Takže to jenom velice stručně eh, byly výsledky trialogu, o kterých jsem vás tímto informoval. Teď hlasujeme. a začneme provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi. Eh, paní Bevá má otázku, dovolte mi si jenom vzít sluchátka. Děkuji, eh, pane předsedo. Chci jenom říct, že jsem zapomněla svoji kartu, zrovna mi ji už snad někdo nese, ale do té doby prosím započítávejte moji ruku, kterou budu zdvihat příslušným způsobem není problém, na začátku si stejně uděláme kontrolu a pak si vás přičteme. A pokud vám třeba kartičku někdo mezi tím přinese, tak pak budete hlasovat s ní. Všichni souhlasí, souhlasí výborně. Takže Tak jo. Pan, Saso... pan, pan Sasole bylo řečeno totéž, takže teď ověříme. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. V pořádku. Pan Kumucakos také. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Žádná frakce nemá nadbytečný počet poslanců. Je to v pořádku. Provádění právní úpravy jednotné evropské oblohy, zpravodajka paní Fostrova, kompromisní návrh číslo jedna. kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, pan Marsinkevič, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme třináctku, zahajuji hlasování. Ti, kdo nemají karty, prosím jasně se vyjádřete, jestli jste pro nebo proti. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je, omlouvám se, kompromis 4, omlouvám se, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní kompromis 6. Takže kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Třicítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38, paní Lichtenberger, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto 39, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 40, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno čtyři, kompromis kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 50 paní Meissner, kdo je pro, proti, zdržel se. To ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Jeden pro, jeden proti. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Pan Marinesku, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, Zdržel se? Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ke stanovisku od výboru AFET. AFET 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. AFET 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. AFET 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. AFET 4. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A FED 6, oddělené hlasování, první část, až od začátku e, návrhu až do, e, žádá Edu, aby informovala parlament a tak dále. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. AFED 7, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno afet 8 ve dvou částech. První část až eh, včasně synchronizováno koordinovaně. A, takže první část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Mám, mám jeden plus dva. Hlasovali všichni? Počkáme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 35 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Návrh schválen. Gratuluji, paní Postr. A teď přicházíme k další hlasování. Tady se vyměníme návrh stanoviska o zavádění provozování evropských systémů družicové eh, radionavigace. Paní Foster je naší zpravodajkou. Článek 1, odstavec 1, tady je ústní návrh pana Liberackého. Měli byste to mít před sebou. Má někdo něco proti tomuto ústnímu návrhu? Nikdo ne, jestli nikdo není proti, tak je to tedy Eh, návrh 34 s tím ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35, pan Marsinkevič, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Žádný Další ústní návrh eh, není od zpravodaje, má někdo něco proti tomu, pak potom 36 s tím ústním pozvacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Číslo 7 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. A nyní 37 s dalším ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti ústnímu návrhu? Ne. Takže 37. s tímto ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 38. Pan Marsinkevič, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Číslo 8. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 jako doplněk, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 40, která je doplňkem, zahajuji hlasování. Teď 1 plus 1 minus. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 41, paní Lichtenberger, kdo je pro? Proti, zdržel se Schváleno 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 9, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme devítku, Zahajuje hlasování, 1 plus 1 minus, hlasovali všichni, zamítnuto. A nyní článek 7, ústní pozměňovací návrh pana Liberackého k 43. Má někdo něco proti ústnímu návrhu? Jestli ne, 43 plus ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, stržel se. Ověříme uh, toto 43 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasovali všichni, 1 plus 1 minus, končím hlasování. Zamítnuto. to. Takže teď hlasujeme o původní 43, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 45, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 45, zahajuji hlasování. Jeden plus jeden minus. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 46, paní Lichtenberger, kdo je pro? Pra... Teď 46, paní Lichtenberger, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 47, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Evo, vedete. 48 eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 48. Zahajuji hlasování. Jeden plus jeden minus. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Bohužel, ale vypadalo to dobře. Desítka zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dvanáctka, kdo je pro?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 1 plus 1 minus. Hlasovali všichni? Ano, končím hlasování. Zamítnuto. 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Znovu, znovu ověříme EPP. Hlasujte, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 52, Dibera, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 21 odpadá, 22, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 53, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 54, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 55, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 56. Zahajuji hlasování. Jedna, jeden plus jeden minus. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 57. odpadá. 58. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme 8.50. Hlasujeme teď. 1 plus 1 minus, hlasovali všichni, končím hlasování. Je to stejné, schváleno 59. Paní Tyka, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 23, kdo je pro? 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 24 a 62 jsou stejné, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 28. zahajuje hlasování. 1 plus 1 minus hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedna čtyřicítka byla schválena, tak teď třicítka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti ústním pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Hlasujeme tedy o trojce s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Původní návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 31, paní Lichtenberger, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 31, prosím, hlasujeme teď. Jedna plus jedna minus. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis B, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Závěrečné hlasování. Hlasujeme teď. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 38, 36 pro, nikdo proti, jeden se eh, zdržel. Gratuluji paní Fosterová. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zadávání zakázek ze strany subjektů působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, prezentace dvou návrhů stanovisek, paní Lichtenberger, nebo máte slovo. Děkuji. Otázka zadávání veřejných zakázek jako taková a v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy jsou pro naše eh, města, obce eh, jedny z nejdůležitějších rozhodnutí v rámci tohoto období. Jde především o to, že ze strany komise je naplánována modernizace zadávání eh, veřejných zakázek a jejich předpisů nebo předpisů pro toto. A já eh, ve svém návrhu eh, mám řadu bodů, na které se zaměřuji. Za prvé, všichni víte, že jsem příznivkyní evropské právní úpravy, ale je třeba, aby určitá úprava zůstala také v pravomoci zemí, tak aby bylo upravováno pouze to, co je logické upravovat. Eh, ku příkladu zde běží o to, že při zadávání veřejných zakázek rozhodujících eh, rozhodující eh, úvahou je také nejlevnější nabídka a mezi Eh, evropskými státy jsou veliké rozdíly eh, v tomto. Někde vlastně jsou 50% rozdíly eh, v cenách nabídek, někde je to jenom 15% a a bylo by poměrně obtížné toto chtít z evropského hlediska sjednotit. A proto si myslím, že by bylo lépe toto upravovat na národní úrovni, protože je také možné respektovat národní tradice v této oblasti. A dále je z mého hlediska důležité to, a k tomu je také řada vyjádření, že e, ten, e, ta nejlevnější nabídka nebývá vždy tou nejlepší, musí totiž jít Eh, především to, eh, aby se vzala v úvahu ta nejvýhodnější nabídka. Proč? Protože všechno to, co na první pohled vypadá nejlevnější, potom často se prokáže v praxi při používání eh, ze strany obcí a regionálních celků má také veliké nevýhody, protože Eh, z toho eh, objemu zakázky jsou často eh, vyloučeny důležité, důležité věci, které se potom musí dokupovat a potom vlastně to zvyšuje tu reálnou cenu té zakázkou. Takže nejlevnější nabídka není automaticky tou nejvýhodnější a nejlepší. Levná nabídka může být dobrá, když jsou také zároveň splněny podmínky, které odpovídají eh, tomu vypsání veřejné zakázky. Dalším bodem je to, jak vlastně má toto vypsání vůbec být prováděno. Podle mého názoru v některých zemích je třeba ještě eh, lecos eh, dohnat. To umění správně vypsat veřejnou zakázku není všude ve všech státech dobře zvládnuto často vidíme, že tam důležité aspekty při vypisování veřejných zakázek nejsou brány v potaz. A často to není možné ani vlastně obsáhnout v té právní úprav, eh, úpravě. Ku příkladu eh, respektování toho, že správné zadávání veřejných zakázek patří skutečně k umění provádění eh, veřejné eh, politiky. Je potřeba správně ta pravidla zakázek komunikovat a, eh, a toto je třeba dobře zakotvit. Dále je pro mě důležité, že zadávání veřejných zakázek musí také dát obcím možnost před, předpokládat určitá kritéria. Ku příkladu eh, kritérium eh, odstraňování překážek či bariér. To je zvláště důležité v oblasti dopravy. A a eh, při takovém tom hm, skutečně přísném zadávání zakázek toto naráží na překážky a e, pouze některé obce jsou schopné e, do popsání veřejné zakázky e, vlastně patří k tomu umění také do těch pravidel zavést zákaz dětské práce a další taková kritéria. Ale pro mě také důležitá, že, důležité, že ty podmínky musí být spravedlivé a nesmí být umožněno eh, vlastně eh, vytlačovat, eh, vytlačovat uchazeče pomocí takových zadních vrátek, kterými tam vklouznou jiní, kteří se zaštiťují nějakými morálními kritérii. Takže toto je potřeba pohlídat, jinak by spravedlivé zadávání veřejných zakázek, které je naším cílem, nebylo by je možné zvládnout. Já teď eh, vlastně oba dva dokumenty eh, komentuji, eh, komentuji společně. My musíme dbát na to, aby jak v oblasti dopravy, tak v oblasti poštovních služeb, kde už máme velice podrobnou úpravu, protože máme vlastně mm, poštovní, poštovní službu považováno za službu univerzální v obecném zájmu a také doprava je tohoto druhu. Já si nepřeji, abychom zde vytvářeli nějaké rozporné normy, ale e, je potřeba zachovat e, vlastně tento lex specialis v těchto oblastech, to je v prvním Eh, odstavci toho druhého dokumentu, protože si myslím, že by nebylo dobré nebo zodpovědné, kdyby Evropský parlament, který nedávno, co se týče poštovní služby a závazky, a závazky v oblasti dopravy tedy předepíše a o několik eh, let později v rámci nové právní úpravy, to, co se, eh, to, co se v mezidobí začalo osvědčovat, na co si eh, tedy subjekty začaly zvykat, že by se to potom po několika letech začalo spochybňovat, že by se to začalo rozvolňovat. A k tomu chci ještě říci, že z důvodu subsidiarity, ehm, jsem řadu bodů také eh, vlastně eh, zpracovala jinak, protože si myslím, že členské státy si mohou tyto otázky lépe upravit sami. Vlastně jsem to vyčlenila nebo vyškrtla z toho návrhu komise, protože jsem toho názoru, že některé věci nemá smysl upravovat na evropské úrovni, když vlastně jsou provozovány v Evropě ze strany členských států úplně odlišně, protože tam existují určité tradice, že jednotná úprava by nevyhovala potom vůbec nikomu a postrádala by smysl. Takže ty návrhy máte před sebou. Já se těším i na komentář. My máme ještě určitou dobu k projednávání tohoto tématu. Myslím, že my jako výbor pro dopravu musíme dbát o to, aby ta speciální právní úprava, která se v, naše, v naší oblasti schvaluje, abychom vlastně oni eh, nepřišli a je potřeba spolupracovat, spolupracovat s radou na té právní úpravě, úpravě. Takže se těším na debatu, těším se i na vaše vstupy a podněty. My zde musíme i e, vzít e, v úvahu nejrůznější e, ekonomické subjekty i aspekty a Eh, s velikou radostí potom zapracuji vaše návrhy a eh, na podzim se to bude, se to bude projednávat. Tento týden už se to asi nestihne. For the EPP, Mr. Děkuji za EPP, pan Marcinkiewicz. Děkuji, paní předsedající. Zamvění publiczne jsou klučové. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Udělování veřejných zakázek je důležitým součástí strategií EU eh, e 2020. Vzhledem k jeho příspěvku pro hospodářský rozvoj EU. Hospodářství a tím pádem i udělování veřejných zakázek je v Evropě velmi formalizováno. Eh, ovšem eh, tím pádem nemůžeme souhlasit s tím, že to lze jen tak zjednodušit. To půjde až ve chvíli, kdy ten proces udělování zakázek jako takový bude zjednodušen, aniž by ztratil transparentnost nebo rovnost. Přizpůsobení tohoto mechanismu jiným cílům, jako je například životní prostředí nebo inkluzivita, konkurenceschopnost, nesmí vést k tomu, že ten systém bude překomplikovaný. Jednak zde máme tu variantu efektivních výdajů, to znamená, abychom dosahovali co nejlepších výsledků, e, zejména tedy pokud jde o poměrce na výkon. A zejména pokud jde o zjednodušení aktuálně platných předpisů pro udělování zakázek. Jednak jde pak také o to, že zadavatelé musí podporovat i sociální cíle například lepší energetickou efektivitu, inovace a co nejlepší podmínky pro kvalitativně hodnotné služby, a to i v oblasti dopravy. Společně eh, s spravodajkou podporuji iniciativu zjednodušení těchto předpisů, Ovšem jsou zde také určité výhrady proti tomuto návrhu, pokud jde o změny systému. Například se nezohledňuje, eh, jak budou probíhat jednání s příjemcem té zakázky, eh, tedy s tím, který bude vybrán na základě toho kritéria nejvyšší výhodnosti. Pak eh, chci také říci, že to je pát, už pátá změna v posledních několika letech, pokud jde o udělování zakázek. Eh, když k tomu třeba počítáme eh, předpisy na například podporu ekologických dopravních prostředků a tak dále. Kromě toho, to udílení jako takové musí být lépe definováno. Eh, musí to být proces, který může probíhat i internetem nebo faxem. Samozřejmě je zde také otázka eh, momentu uzavření smlouvy. Eh, pak je zde otázka rozdělení služeb na prioritní a neprioritní. To podle mého názoru není správné. A kromě toho se ten katalog rozšiřuje například i na podniky, Eh, které zaměstnávají osoby s obtížnou životní situací, například osoby handicapované a další. A já si myslím, že zde ten předpis nesplňuje eh, žádoucí cíle. Já zde zastupuji členský stát, který v posledních letech eh, využil mnoho peněz Evropské unie a vypsalo se mnoho zakázek v oblasti infrastruktury v Polsku a e, velice často bylo jediným kritériem právě nejnižší cena. E, což e, mělo vliv na mnoho případů, ve kterých dnes vlastně máme firmy, které nám krachují, protože navrhli tak nízkou cenu, která je až negativní negativním faktorem. A má to v praxi tragické důsledky pro celé naše hospodářství. Samozřejmě eh, všichni chceme platit co nejméně, ovšem eh, nejnižší cena nesmí být jediným kritériem eh, pro výběr zadavatele. Děkuji vám. Paní Majsnerová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za odvedenou práci na stanoviskách. U mnohého zcela souhlasím. Veřejné zakázky jsou velice důležité pro budoucnost vnitřního trhu i pro Evropu 2020. Musíme zohledňovat inovace a hraje to velkou roli. Musíme zapojovat malé a středně velké firmy, to je všechno správně. A v zásadě si myslím, že v podstatě kdykoliv, když přepracováváme eh, takovéto předpisy, musíme zjednodušovat ono, ten předpoklad se pořád uplatňuje, ale skoro nikdy se nedodržuje. Takže já si myslím, že eh, bychom to zjednodušování, jako u toho, co jsme teď odhlasovali, měli dodržet i zde. Elektronické zadávání zakázek, to je něco, o čem neustále hovoříme a zde plně souhlasím. Souhlasím i s tím, co se hovoří o transparentnosti. O ní hovoříme také pořád, eh, máme ji ale stále málo je zkrátka potřeba zaměřit se na to, že evropská přidaná hodnota je i vyšší transparentnost. Konkurenceschopnost, ano, nechceme diskriminovat, chceme kvalitní eh, služby, které budou mít vysokou hodnotu, to všechno je správně a s tím souhlasím. S čím nesouhlasím? Eh, to je to eh, od, od zrušení kritéria nejnižší ceny. Protože Eh, samozřejmě lze říct, že se tím můžeme dostat do eh, sestupné spirály, ovšem doteď to nebylo jediným kritériem, jak tady někteří tvrdí. To zkrátka nebylo, těch kritérií celá řada. Já eh, v Dolním Sasku jsme v místním parlamentu hovořili o těchto kritériích a ta nejnižší cena byla jedním z kritérií, ale nikoliv jediným z kritérií. Byla tam vždy kvalita a další kritéria, která musela být dodržena a pak se teprve zvažovalo, kolik to co bude stát. A já si myslím, že bychom se ho neměli zbavit. Já jsem samozřejmě pro výhodné a udržitelné nabídky, a pro tato kritéria, to samozřejmě. Ovšem otázka je, zda můžeme vůbec měřit udržitelnost. Zda máme kritéria, která lze vůbec změřit kromě tady té nejnižší ceny. Samozřejmě udržitelnost ano, to je eh, něco pří, eh, příznivého pro životní prostředí, něco, co nám vydrží do příštích generací, ale obecné objektivní hodnocení tohoto je velmi složité. Mně to přijde jako spíše takový mix ostatních kritérií, která jsou samozřejmě správná, ale ani cenu nelze vyloučit, protože i cena je součástí udržitelnosti. Eh, a já si myslím, že konec konců zadavatelé veřejných zakázek musí vědět, jak se budou vůbec rozhodovat, že ano? A tím pádem nevím, zda vyškrtnutí tohoto konkrétního kritéria je to nejlepší, co můžeme udělat. Co je podle mě eh, správné, je to, že sem eh, zahrnujeme i to, že nám společnost stárne, a že eh, musíme eh, do veřejných zakázek zapojovat i starší generace. Subsidiarita. Eh, v podstatě vš- liberálové jako takový jsou pro subsidiaritu. Je otázka, zda konkrétně v tomto případě je to opět to nejlepší, co můžeme podpořit. Protože eh, Ono, ehm, eh, momentálně je to tak, že to, co se může vypsat na evropské úrovni, se má vypisovat na evropské úrovni. A já si myslím, že eh, vracení všeho na národní úroveň eh, nemá teď smysl. Když můžeme něco vypsat na evropské úrovni, tak to je přece dobré. Například různé záchranné služby a takovéhle věci. To, to jsou věci, které má smysl vypsat na evropské úrovni, protože do nich spadají různé infrastruktury, které na evropské úrovni mají smysl. Takže v mnohem se spravodajkou souhlasím, v některých detailech eh, mi stále přetrvávají otazníky a v tom smyslu také předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám, pan Perka. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já v zásadě souhlasím se spravodajkou a Zvláště důležité je to, že klade důraz na to, že ne všechno se dá z evropské úrovni, úrovně opravovat, že je třeba také respektovat určité národní tradice, které existují a které také se vlastně funkčně ověřily. To je třeba eh, respektovat. Co se týče nejlepší a eh, nejlevnější nabídky, je potřeba, aby tady byly jasně dány definice potom se ukáže, že nejlevnější nabídka je zároveň také nejvě, nejlepší, když jsou veškerá kritéria jednoznačně definovaná, jak zde právě bylo řečeno tak, aby ta kritéria skutečně přišla v úvahu, protože ve finále jde o to, aby ta kritéria vypsání byla tak jasně naformulována, aby potom bylo také možné jednoduše se eh, rozhodnout, aby vůbec potom nebyl spory o tom, jestli nejlevnější nabídka je také eh, nejlepší. To by vlastně mělo zcela jednoznačně eh, vyplynout z toho vypsání a z těch nabídek. A podle mě je také velice důležitý návrh na zjednodušení eh, těch postupů. My všichni víme, že malé a střední podniky jsou často velice inovativní, eh, často eh, přicházejí s optimálními nabídkami, ale bohužel nejsou vlastně schopné zvládnout veškerou tu nadměrnou byrokracii spojenou se zadáváním veřejných zakázek. Takže potom nemají příležitost také vystoupit jako Eh, jako někdo, kdo nabízí nejlepší nebo nejlevnější zakázku. A, takže jde o to eh, umožnit tu situaci také eh, zlepšit pro malé a střední podniky, tak aby i oni se mohli účastnit zadávání veřejné zakázek. A to, co se týče té, těch bezbariérových Prahů, to je samozřejmě naprosto automatický požadavek, zvláště v oblasti dopravy, protože jinak by nebylo možné ze strany postižených používat nádraží a tak dále. A je, víme, že eh, toto kritérium nebylo vždy ehm, jako povinné, eh, povinné nastaveno, takže to je potřeba nastavit jinak, tak aby tyto problémy už se v budoucnu nevyskytovaly. To je situace, Eh, výhodná pro obě dvě strany, když bude možné tento problém tímto také automaticky vyřešit. Takže v zásadě tedy podporuji tu zprávu, kterou předkládá paní Lichtenberger. Děkuji a nyní pan Debakr. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ještě pár připomínek z mé strany k tomuto návrhu. Je skutečně velice důležité, abychom zajistili více transparentnosti a flexibility. Díky tomu potom více firm se bude moci zapojovat do veřejných zakázek a také ta hospodářská soutěž bude eh, širší protože samozřejmě tím pádem v rámci veřejných zakázek bude možné učinit lepší volbu. Za tu dobu, co jsem v parlamentu, jsem často už slyšel výrazy transparentnost a flexibilita, ale někdy mám pocit, že to, co děláme, vede spíše k opaku. Eh, když se dívám třeba na ten návrh, co činil pan Tarabela, tak mám pocit, že ten nejde trochu jiným směrem a měli bychom si dát pozor, aby skutečně se podařilo zajistit dostatek transparentnosti a flexibility. Pokud jde o to kritérium eh, nejlepší eh, hospodářské výhodnosti, to takzvané kritérium mít, tam je třeba také být velice opatrní. Je to poměrně zavedené kritérium. Začlenění teď eh, udržitelnosti do tohoto kritéria specificky u veřejných zakázek, s tím musíme být opatrní, protože není vůbec jasné, jakou definici vlastně použije ten orgán, který uděluje tu veřejnou zakázku. Je to poměrně složité, ten proces veřejných zakázek vždy vychází z několika kritérií a pokud bychom tady protlačovalo, protlačovali jedno na úkor jiných, to podle mého názoru není správné, zvláště u normalizovaných výrobků by to mohly, mohlo být velice ehm, eh, problematické. Máme třeba kritérium, že pro některé veřejné zakázky je třeba zvolit nějaký normalizovaný proces nebo normalizovaný výrobek. Hovoří se tedy o té udržitelnosti, o otázce ekologického výkonu, životnosti výrobku. To jsou samozřejmě kritéria důležitá, obvykle se zohledňují při veřejných zakázkách, ale někdy se také používají trochu jako neobchodní eh, překážka. A pak je tady také otázka v rámci subsidiarity, jak to který členský stát vnímá. Myslím, že je třeba, abychom eh, udělali jasný pokrok s maximální harmonizací a to je cesta, kterou bychom se podle mého názoru měli ubírat. E, Tady se hovoří o národních tradicích. Já mám pocit, že to trochu znamená, že se budeme snažit chránit vlastní průmysl, vlastní výrobky a snažit se vyčlenit z toho procesu veřejných zakázek firmy z jiných zemí. Takže skutečně dávejme si pozor na to, abychom tam zachovali transparentnost a flexibilitu. To jsou důležité věci a pokud se to podaří, pak skutečně můžeme zavést nějaký nový proces veřejných zakázek prostřednictvím třeba elektronických veřejných zakázek a třeba i z vládní strany by to mohlo znamenat, že se zajistí lepší služby pro naše voliče. Děkuji. Děkuji, paní Ayla Sender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem teď přišla z výboru pro eh, kontrolu rozpočtu, takže se omlouvám za spoždění. Já bych chtěla poděkovat paní Lichtenberger za její návrh. Tam jsou určitě velice zajímavé prvky, eh, jako třeba to, že by se šlo nad rámec toho prostého kritéria nejnižší ceny eh, při přidělování veřejných zakázek. Samozřejmě je třeba si také uvědomit, že eh, se musíme více soustředit na kvalitu, na sociální kritéria, kritérium udržitelnosti a podobně. To všechno by mělo znamenat přidanou hodnotu, eh, která se tedy nebude soustředit čistě na cenu. Eh, jsou už eh, proto i dobré příklady v rámci Unie i mimo Unii, kde ti uchazeči, kteří třeba nejsou z Unie, můžu třeba zmínit konkrétně příklad Číny, získali eh, rozsáhlé veřejné zakázky v oblasti dopravy a infrastruktury a pak hned v zápětí se ukázalo, eh, že se jednalo, no nechci říct přímo o podvodníky, ale že to prostě většinou dopadlo eh, katastrofou. Já jsem měla příležitost vidět budování přístavu zajištěnou právě vlastně čínskými uchazeči, která skončila katastrofou, protože se tam rozhodovalo prostě výhradně podle eh, ceny eh, a získali tedy nejnižší cenu, ale eh, ta kvalita tam, tam nebyla. Takže je třeba si uvědomit, že je třeba toto všechno ověřovat, ověřovat i kritérium kvality. Vím, že je taky tady problém se segmentací smluv. V Kokobu to také sledujeme. Je to eh, problematika třeba u infrastruktury, kdy se vlastně ty smlouvy potom rozčlení do mnoho, mnoha dalších smluv. A v některých případech se to využívá i pro eh, takové trochu zatemnění toho, kdo vlastně tu zakázku realizuje. Komise ve svém návrhu eh, financování eh, velkých infrastrukturních projektů navrhuje tři varianty. Varianta dotací, varianta finančních nástrojů a varianta veřejných zakázek. Já jsem se na, obrátila na komisi s dotazem, jak to tedy bude vypadat Zdá se, že vlastně komise tady neměla na mysli dopravní infrastrukturu, ale spíše energetickou a telekomunikační pro ty veřejné zakázky. Ale je pravda, že eh, když tady máme teď tu příležitost, návrh eh, paní Lichtenberger, tak možná bychom mohli se pokusit eh, učinit trochu pokrok v tom smyslu, že i v rámci veřejných zakázek by se mohly najít nějaké způsoby eh, financování a používání těch veřejných zakázek na celoevropské úrovni, ne tolik na národní úrovni. Paní Lichtenberger dává přednost tomu, aby se některé aspekty vrátily na úroveň členských států, ale já myslím, že tady bychom se skutečně měli spíše držet toho rámce vnitřního trhu Evropské unie Měli bychom pracovat především na evropské úrovni a e, to, co tady zavedeme, by mělo fungovat na úrovni celé EU. To jsou tedy hlavní aspekty, které jsem chtěla v této souvislosti zmínit. Děkuji, pan Köhn. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi pár poznámek k stanovisku paní Lichtenberger. Ono jde naprosto správným směrem. Já si myslím, že musíme stanovit evropská měřítka, protože 90% všech eh, veřejných zakázek jsou v oblasti eh, stavebnictví a eh, významná část toho v infrastruktuře. Ehm, já si myslím, že musíme tyto projekty považovat za důležité pro jednotlivé země i pro celou Evropu a musíme s nimi jako takovými nakládat. A to, je, to znamená, že i nabídka hraje důležitou roli. Protože e, zkrátka i například údržba do budoucna bude hrát důležitou, důležitou roli a to, co se zatím děje s těmi nejlevnějšími zakázkami, v momentě, kdy skončí subvence a dotace, je dost tristní. A proto je velmi důležité, abychom eh, zhodnotili to, co je hospodářsky nejlepší, nikoliv nenutně nejlevnější eh, nabídka. Samozřejmě sociální kritéria a udržitelnost to tam taky spadá a, má, a hraje to důležitou roli, ale ono někdy je to ve skutečnosti tak, že se tam objevují i dumpingové nabídky, které je potřeba vyloučit. Musíme se podívat na to, Eh, jaká je nejvyšší a nejnižší nabídka, ty musíme zkrátka škrtnout. Musíme se soustředit na to, jak má ten celý proces probíhat a pak si stanovit kritéria pro to, jak to budeme řídit. Musíme mít nějaký investiční objem, musíme mít konkurenci nabídek v oblasti, kde se, kde se toto má provádět, já nevím, to musí být, já nevím, nějakých 100 tisíc, 1 milion a co já vím, co nad to. Musíme sledovat regionální, národní a evropskou úroveň. A e, pak to bude fungovat, ale bez těch kritérií nikony. Děkuji, pan Ugias. Grazie Presidente. <clears throat> Alcune considerazioni. La posizione ALDE l'ha espressa la nostra... Děkuji, pane předsedo. paní eh, koordinátorka, pan Meissner se zmínili o eh, stanovisku eh, frakce ALDE, ale já bych rád rozšířil vlastně to téma zvláště z jednoho úhlu. My hovoříme o zakázkách na zboží a služby. Eh, a to v rámci dopravy a poštovních služeb. Předpokládejme, že dopravní služby a eh, poštovní služby jsou, považ- jsou považovány za služby, které se vlastně odehrávají na volném trhu. Ale je také možný jiný náhled a myslím, že je potřeba jej vzít v úvahu pro účely této zprávy. A já bych rád navrhl paní zpravodajce ještě nad rámec toho, co řekla, protože když se podíváme na smlouvy na eh, služby v oblasti dopravy, tak ta eh, smlouva, ten kontrakt je vlastně tím uhelným kamenem provozování té činnosti a existují určité aspekty, které je potřeba podrobněji zkoumat. Ku příkladu <coughs> někdo kdo má kontrakt na provozování letiště, když potom půjde eh, o poskytování třeba regionálních služeb hrazených veřejnými prostředky, tak tam Eh, nejde jenom o soukromé udělování zakázek ze strany nějakého provozovatele letiště. Tam vstupuje i ten veřejný aspekt eh, do hry a je třeba tedy hlídat veřejné peníze. A právě i tento úhel pohledu bychom měli v té debatě na touto zprávou eh, zapojit. A bylo by dobré tady přizvat odborníky, aby nám pomohli pokrývat i ty veřejné aspekty zadávání veřejných zakázek. Pan Krámr? Děkuji. My už máme určité zkušenosti, že ano. Eh, například eh, Poláci, kteří měli postavit dálnici na mistrovství Evropy, což, byl, což byla s odstupem nejlepší nabídka, eh, respektive nejlevnější. Firma nám pak zkrachovala a nakonec tedy jen tak tak tu dálnici stihli. Takže to nejlevnější bylo nejhorší. Ono v, eh, v angličtině se říká, že utrpení z nízké kvality trvá déle než radost z nízké ceny. Takže bychom neměli vždy vybírat jenom to nejlevnější. Musíme na to pamatovat, musíme to zohledňovat. Eh, musíme zohledňovat kritéria jako ochrana životního prostředí a tak dále. A já vím, že Matěj Gross už se tam hlásí. Eh, jsem zvědav na to, co k tomu ještě řekne, ale tolik z mé strany. Děkuji. Dobře, no on se nám ten seznam eh, prodlužuje a prodlužuje, začalo to dvěma poslanci. No tak dobře, tak teda pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, podpr- podtrhl to, co říkali kolegové, že ta cenová složka musí být součástí kritérií a neměla by být vyškrtnutá ale chtěl bych se zaměřit konkrétně na dva aspekty. Jednak legislativa při vypisování. Máme právní předpisy, máme eh, různé soutěžní prostředí, máme dialogy a tak dále, ale když se podíváme na provádění těchto těchto kritérií v jednotlivých zemí, tak když se chcete přihlásit na nějaký přeshraniční projekt, tak v podstatě potřebujete vlastního právníka, který vám teprve řekne, jakým způsobem se můžete té zakázky účastnit. Takže ono by to chtělo nějakou harmonizovanou formu pro e, provádění těchto kritérií, které už máme. To je tedy jedna věc. Druhá věc. E, je tu ten skrytý protekcionismus. A to v mnoha zemích. Můžete nabízet služby, ale eh, musíte být uznáván v dané zemi. A abyste byli uznáváni, musíte mít všechny ostatní diplomy jako ostatní kolegové u nás a musíte být součástí příslušné komory. A chcete-li být součástí příslušné komory, tak máte 28 dalších podmínek, které musíte splnit. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Eh, tato, tato zpráva, a respektive její výsledky, se snaží o to, aby eh, se eh, ochraňovaly určité třídy žadatelů o veřejné zakázky. Já si myslím, že e, musíme se snažit odbourat tento protekcionismus, který zde máme. A poslední věc e, musíme navýšit podíl e, těch zakázek vypisovaných na místní, regionální a státní úrovni, protože ten evropský aspekt, to v podstatě v praxi znamená jenom spoustu papírů a málo efektivity. To je, myslím, z mé strany všechno. Dobrá, děkuji. Teď mi dovolte pár komentářů z mé strany a pak dám slovo komisi. Já myslím, že u veřejných zakázek je klíčové slovo transparentnost. Já vám mohu citovat příklady, například z Japonska. My v Evropské unii nakupujeme japonské vlaky, ale nemůžeme své vlaky do Japonska prodávat. Proč? Proč to tak je? Když eh, se Japonsko touto cestou eh, chce ubírat, tak eh, není úplně asi rozumné eh, kupovat japonské vlaky. No, ale mě to skutečně strašně rozčiluje, když evropští výrobci mají v podstatě problémy eh, a bojují o přežití a e, v podstatě se řekne, no dobře, tak my se nebudeme ucházet o japonské kontrakty, ale o zakázky, ale vy si klidně pojďte do Evropy a ucházejte se o ty naše. Já myslím, že to je špatně takto jednostranně a mělo by se to zakázat. A to mé oblíbené, oblíbený příklad je ze Francie. Podíváte-li se ve Francii, vidíte tam někde autobus, který nebyl vyroben ve Francii, vidíte tam někde, já nevím, popelářský vůz, který není z Francie, nebo nějaký nefrancouzský vlak, nebo něco takové takovéhleho. No, takže tolik, ale chtělo by to určitě transparentnost v tom, jak se všechny tyto věci dělají. Souhlasím s tím, co bylo řečeno na závěr, že nejlevnější není vždy nejlepší. Chceme e, dobrou hodnotu, dobré služby za své peníze. Ano, když nakládáme s penězi něvých poplatníků, tak se to tak obvykle dělá, že ano, musíme se dívat na kvalitu produktů a bohužel v nedávné době, a Michal zmínil jeden příklad, e, se e, nejprve dívá e, e, úředník na to, kolik to stojí a ne co za peníze dostane, že ano. A já si myslím, že je potřeba dosáhnout rovnováhy v této věci. Teď za komisi pan Krakun. Máme vás tu, výborně. Tak vy nám určitě řeknete, proč to tak je, že importujeme japonské vlaky a nemůžeme své vlaky do Japonska prodávat, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji vám také za zprávu, za vaše názory. Já bych začal několika úvahami k té zprávě a na konci potom odpovím, odpovím na vaše otázky, jestli by jste souhlasil. Komise naprosto souhlasí s tím, že nejnižší cena není vždycky tou nejlepší pro výběr uchazeče. V praxi je ale těžké se tomuto kritériu zcela vyhnout, protože je řada normalizovaných nákupů, které je třeba takto realizovat a to kritérium mít by představovalo příliš velkou administrativní zátěž v mnoha případech. Proto se snažíme prosadit kritérium mít, to znamená nejvýhodnější kritérium, nejvýhodnější nabídky pouze v těch eh, okolnostech, kdy eh, to jasně vyplývá z technického popisu eh, zadání veřejné zakázky. Samozřejmě je potřeba také spoléhat z dobrého řízení, z dobré zprávy ze strany řídícího orgánu. Co se týče udržitelné nabídky, určitě by bylo velice dobré, kdyby všechny nabídky byly přijímány na základě udržitelnosti, ale udržitelnost je také často těžko definovatelná, těžko eh, hodnotitelná, ekologická kritéria, sociální kritéria, to by mohlo vést k přílišné právní nejistotě. Takže je třeba to brát v úvahu, ale eh, myslím, že tato definice nesmí být ponechána jaksi příliš obecná, příliš široká, to by bylo nebezpečné. Subsidiarita je v oblasti veřejných zakázek důležitá, protože ty postupy se odehrávají na národní úrovni. My se v té reformě snažíme o maximální harmonizaci eh, pojmu jako je konflikt zájmů, transparentnost a podobná témata, která působí problémy v každodenní praxi zavádíme určité evropské definice, nebo se snažíme sjednocovat ty pojmy tak, aby ten trh byl pochopitelnější jak pro provozovatele, tak pro řídící orgány, a to mezinárodně v různých zemích. kdyby ty pojmy nebyly na evropské úrovni trochu jednotnější, tak by bylo těžké, aby ekonomické subjekty se ucházely o veřejné zakázky za hranicemi. Proto se snažíme o harmonizaci těchto definic. A e, drobná poznámka, co se týče poštovních služeb a dopravy. Podle nás ta směrnice se v tom co se týče poštovních služeb, tam ne, neobsahuje žádná ustanovení, co se týče zadávání veřejných zakázek. Pouze eh, se tam hovoří o poskytování přístupu k poštovním službám. Proto se domníváme, že tady neexistuje žádná diskrepance mezi směrnicí o eh, zadávání veřejných zakázek a směrnicí o poštovních služe, službách a proto není potřeba eh, tam dávat to ustanovení. Eh, bez, jako, a ten pojem bez ohledu eh, na. Co se týče dopravy, tam je specifická úprava se specifickými odkazy na tu příslušnou směrnici. Takže další eh, ty pojmy typu, typu bez ohledu na by text pouze zaplavelovaly. Co se týče těch japonských vlaků, a to je důležitá otázka a my chápeme, že na první pohled by to mohlo mít určitý vliv. Eh, v současné době se projednává eh, v rámci reformy těch směrnic eh, na úrovni VTO, kde Evropská unie, pokud jsem informován, zaujala odlišné stanovisko Evropská unie eh, hodně otevřela svůj trh a eh, očekává stejný postup i od ostatních partnerů. To jsem slyšel. Nyní záleží na postupu vyjednávání, aby jednotliví členové eh, těch rozhovorů se dostali na stejnou úroveň, ta vyjednávání by měla ty pozice vyrovnat, tak, aby evropské ekonomické subjekty měly také přístup na japonský trh stejný, jakou mají japonské subjekty přístup na eh, trh evropský. Přístup na eh, zahraniční trhy je také mimo jiné předmětem dalších diskusí. Pan, dobře, paní Lichtenberger. Ano, eh, některé ty eh, odpovědi na ty otázky eh, bych teď ráda podala. Zbytek ponecháme na projednávání těch pozměňovacích návrhů. Nejde tady o to vyloučit cenu jako kritérium, to chci říci naprosto jasně, ale to, aby cena byla tím hlavním vodícím kritériem, to by nebylo Eh, ekonomické, to by pouze uvolňovalo cestu dumpingovým nabídkám, které stejně potom ve finále způsobují eh, nadbytečné náklady, protože se jedná o skryté náklady, konkurzy nebo mm, určité nedostatky. Takže nejnižší cena samozřejmě je důležitá pro každou obec nebo pro každého zadavatele eh, důležitým kritériem, ale nesmí to být tak, že bych třeba pomocí principu nejnižší nabídky eh, vylučovala eh, vysoce kvalitní nabídky, aniž bych měla zabezpečenou tu kvalitu. Takže ekonomicky nejvýhodnější nabídka není vůbec totéž jako nejlevnější nabídka. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka má také eh, perspektivu být eh, kvalitnější než nejlevnější eh, nabídka a existují už určité rozsudky Evropského soudního dvora v tomto směru, že je možné také zavést třeba kritérium fair trade, když se to provede nediskriminačním způsobem, když se nezvýhodní e, značka, ale když se použije tato zásada. Takže když to vypsání je naprosto jasně formulováno, tak se tím mohou všichni e, řídit. To, co řekl kolega Groš, samozřejmě to tak vypadá v praxi, že se obce i veřejní zadavatelé většinou e, snaží určité, určité jak si prostě podniky pomocí těch kritérií zvýhodnit. To víme, ale ta kritéria, tak jak by měla eh, být vypsána, nesmí být eh, tedy eh, utvářená na míru šita jednotlivým, jednotlivým uchazečům. Je, potře, je pouze potřeba, aby Eh, ten výpis veřejné zakázky umožňoval maximálnímu počtu uchazečů se vůbec zúčastnit té veřejné soutěže. A tím se dostávám k tomu, co řekla komise a eh, Omluvte mě, jestli tady budu možná příliš doslovná, ale když budete tvrdit, že je všechno těžko definovatelné, tak nám potom zbude pouze ta zásada nejnižší nabídky eh, se všemi těmi eh, negativními dopady, co se, jako je dumping a nízká kvalita, jak to známe ze zkušenosti. Takže to je problematické. My se musíme prostě snažit o, eh, o kvalitní naformulování kritéria, ale samozřejmě přitom vyloučit diskriminaci tak, aby eh, ta kritéria nevedla k tomu, že budou a priori zvýhodňováni určitý, ucha, určití uchazeči, tak jak to v Evropě opakovaně výdáme. A to, co jste řekl, pane předsedo, že v určitých evropských zemích, a není potřeba mluvit pouze o Francii, že se jasně preferují, eh, preferují určití eh, uchazeči z této země. Eh, to je samozřejmě zneužívání nebo špatné nastavení těch veřejných, veřejných zakázek. Takže to je potřeba, takže to je potřeba upravit. A k čemu jsem se ještě chtěla vyjádřit. Ano, co se týče co se týče dílčích výdajů, eh, to je také možné, možné, eh, možné eh, nebo co se, co se týče zadávání zakázek, které vyhraje jeden uchazeč a potom části té veřejné zakázky zadá subkontraktorům, to je mm, složitá situace a je třeba toto umět nějakým způsobem upravit a, a pečlivě zkoumat. A co se týče právní nejistoty způsobované eh, zavedením kritérií eh, udržitelnosti a tak dále. Znovu opakuji, když eh, vyloučíme všechno to, co nelze dostatečně kvantitativně eh, definovat, tak můžeme evropskou úroveň z 80% vyloučit. Ale to by bylo trošku těžké. Ne, my máme určité principy, které je potřeba dostatečně eh, definovat. Já jsem optimistická, mělo by se to podařit a neměli bychom se vzdát všech principů, které eh, se nerovnají vlastně nejnižší ceně. To si myslím, že by i eh, z ekonomického hlediska, dlouhodobého hlediska nebylo rozumné. Takže já se těším eh, na debatu s vámi. Naštěstí vidím, že to téma vzbuzuje, vzbuzuje velký zájem a doufám, že se nám podaří dosáhnout většiny závěrečná... Děkuji, Evo. Hlasování na výboru proběhne 6. září a IMKO bude hlasovat 10. září a pak se předpokládá, že na plenárce eh, se o tom bude hlasovat v prosinci, ale tedy první datum, které je důležité, eh, to je 18. červenec, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Tak teď zhruba za 7-8 minut dorazí pan ministr, takže zatím děkuji a budeme pokračovat v 10.30. Okay, colleagues. Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání je výměna názorů s kyperským ministrem komunikací a veřejných prací, panem Florencuem. Vážený pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu. Určitě nám budete mít co říci ke kyperskému předsednictví. Vím, že příští týden probíhá neformální zasedání rady. Bohužel nikdo z nás se tam nedostane, ale doufám, eh, pane ministře, že se nám podaří dorazit na konferenci o letectví v říjnu na Kypr, kde budu tedy zastupovat parlament. Takže nejprve se chci omluvit z toho příštího týdne, ale doufám, že se setkáme v říjnu na tom krásném kyperském ostrově. Pane ministře, máte slovo. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji vám za vřelé přijetí. Vážený eh, pane předsedo výboru pro dopravu a cestovní ruch, vážený pane místo předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Pro mě je opravdu velkou ctí a potěšením eh, být zde v Evropském parlamentu, eh, který je jedním z nejvýznamnějších pilířů evropské integrace. Právě zde eh, jsou krásným způsobem vyjádřeny hlavní principy demokracie. A já vám tedy děkuji za příležitost vystoupit před vaším výborem a seznámit vás s prioritami a cíly kyperského předsednictví v oblasti dopravy. A samozřejmě se také těším na to, že si vyslechnu vaše názory a stanoviska. Já jsem přesvědčen, že pouze prostřednictvím dialogu, vzájemného porozumění a vytvoření prostředí důvěry můžeme vytvářet politiky a právní texty, které budou vycházet z cíle vytvořit lepší Evropu. Evropu, která vyhoví eh, nejrůznějším očekáváním našich občanů. Eh, často se opakuje, že doprava je odvětví, eh, které je samotnou páteří evropského hospodářství spolehlivý a efektivní dopravní systém, který bude zároveň moderní a fungovat v dobré infrastruktuře, má klíčový význam pro činnost všech evropských podniků a je to také nezbytný předpoklad, abychom zajistili eh, potřebu mobility našich občanů. Také eh, může znamenat posílení eh, potenciálu růstu evropského hospodářství. Znamená to tedy, že další rozmach transevropských sítí je pro nás velkou prioritou. Tyto sítě totiž mohou účinně podpořit eh, sociální, územní a hospodářskou soudržnost všech regionů Evropské unie. V této souvislosti naše jednání o nástroji propojení Evropy Connect Europe budou velkou prioritou. Minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání Evropského parlamentu předsednictvo Evropského parlamentu, Evropská komise a zástupci kyperského předsednictví vydali společné prohlášení, v němž se zavázali, že budou co nejúžeji spolupracovat během kyperského předsednictví a e, uvedli, že jejich společným cílem je schválit ambiciozní víceletý finanční rámec, který se bude soustředit právě na růst a tvorbu e, nových pracovních míst. Nástroj propojení Evropy Connecting Europe je velice důležitým pilířem tohoto e, víceletého finančního rámce. Budeme tedy spolupracovat s Evropským parlamentem co nejkonstruktivněji, tak abychom vytvořili podmínky, které nám umožní dosáhnout dohody, dohody, která pochopitelně zohlední i veškeré další parametry finančního rámce. Chtěli bychom revidovat hlavní pokyny pro rozvoj eh, transevropských sítí. Tyto sítě jsou totiž základem nástroje propojení Evropy. Přispěly by také k řešení nových úkolů, které před námi stojí v odvětví dopravy a přispěly by i k naplnění cílů, které vyplývají ze strategie EU 2020. V této souvislosti se budeme soustředit především na co možná nejlepší propojení dopravních systémů. Chtěli bychom vytvořit a najít eh, účinná řešení v dopravě ve prospěch občanů, ale i ve prospěch dopravního odvětví v Evropě. Toho příslušného legislativního návrhu Rada z hadánského předsednictví už schválila obecný přístup a to je dokladem, že členské státy eh, vlastně dali stranou své ryze národní zájmy a na dně povýšili tu evropskou přidanou hodnotu, která vyplyne z účinného a efektivního systému transevropských dopravních sítí. Chtěli bychom tedy říci, že jsme Eh, připraveni na spolupráci s vaším výborem a budeme se snažit vytvořit podmínky pro to, aby toho vzájemná dohoda vznikla co nejdříve. Nové a novátorské technologie také sehrávají klíčovou úlohu. Stojí v centru Bílé knihy pro dopravní politiky a také v centru eh, digitální eh, agendy pro Evropu. Kyperské předsednictví na neformálním ministerském zasedání, které se bude konat 16. a 17. července v Nikozi, bude to tady zasedání ministrů dopravy a telekomunikací, bude chtít zdůraznit význam digitálních technologií při dosahování udržitelných cílů v dopravě. Prostřednictvím této iniciativy bychom chtěli zajistit vzájemné propojení dvou ústředních politik EU, a sice digitální agendy a dopravní politiky Evropské unie. Jedním z hlavních cílů našeho zasedání bude podpořit eh, tyto politiky tak, že co možná nejlépe využijeme eh, informace dostupné ve veřejném sektoru, ale také využitím inteligentních systémů dopravy u všech eh, typů dopravy. Pokud se nám to podaří, bez pochyby bychom přispěli eh, k lepšímu rozvoji tzv. intermodální dopravy a vytvoříme také vhodný rámec eh, pro to, abychom se dostali do nové epochy eh, elektronického plánování. A to by také mělo vést k tomu, že se lidé budou moci přemysťovat mnohem efektivněji. Výsledky tohoto zasedání budou také prezentovány na celosvětovém kongresu ITS o inteligentních systémech dopravy. Tento kongres bude probíhat v Rakousku v říjnu. E, této konference se zúčastní místopředseda Evropské komise Sim Kalas a také paní Nelly Cruz, e, kteří jsou zodpovědní za dopravu, respektive za digitální agendu. Pozvali jsme také na toto zasedání předsedy výboru TRAN a ITRE. Myslíme si, že zastoupení Evropského parlamentu na tomto jednání je nezbytné a doufáme, že nás poctíte svou přítomností. Co se týče pozemní dopravy, naše předsednictví se bude snažit pozměnit eh, platné právní předpisy o tachografech v silniční dopravě tak, aby ten systém byl důvěryhodnější eh, a následně zvýšil bezpečnost na silnicích a omezil eh, podvody a omezil také byrokracii jsme veli, připraveni velice tvrdě pracovat eh, na eh, dosažení politické dohody. Chtěli bychom, aby se to podařilo už na radě v říjnu. A chceme samozřejmě i spolupracovat s vaším výborem, tak, abychom se na tom dohodli i s Evropským parlamentem. Pokud jde o novou legislativní E, iniciativu OMOT, to je technická kontrola u motorových vozidel a táčů. To by i návrh, který by měl tento týden schválit kolegium komise. A je to tedy nová legislativní iniciativa, kterou my považujeme za významnou a chceme na ní pracovat. Na základě informací e, z Evropské komise by eh, tento návrh měl posílit bezpečnost eh, na silnicích, měl by zajistit lepší ochranu životního prostředí a měl by zajistit, že veškerá vozidla na evropských silnicích budou z technického hlediska velmi bezpečná. My předpokládáme, že na říjnové radě předložíme zprávu o pokroku, pokud jde o tento legislativní text, a chtěli bychom dosáhnout obecného přístupu eh, na eh, prosincové radě. Dále eh, bychom chtěli klást důraz na bezpečnost silničního provozu, a zajistit především eh, zlepšení bezpečnosti silničního provozu z hlediska mladých lidí. Kypr, Kypr bude hostit čtvrtý den čtvrtý Evropský den bezpečnosti silničního provozu 25. července. Eh, z iniciativy kyperského předsednictví tento den bude zasvěcen právě především mladým lidem. Chceme pozvat různé mládežnické organizace na tento seminář, a to jak z členských států Evropské unie, tak ze sousedních zemí. Chceme také pozvat příslušné státní orgány členských států. Cílem je, aby mladí lidé spolu s námi připravovali opatření a politiky Evropské unie, na posílení bezpečnosti silničního provozu a na snížení míry umrtnosti. Bohužel právě často mladí lidé jsou mezi oběťmi eh, dopravních nehod. Nyní k železniční dopravě. Přestože eh, Kypr eh, vlastně nemá vlastní železniční síť, tak si uvědomuje, důležitost tohoto odvětví při eh, rozvoji dopravní politiky EU. Jménem Rady a také jménem končícího dánského předsednictví bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za velice konstruktivní postoj a za flexibilitu, který prokázal při přepracování prvního legislativního eh, balíčku o železniční dopravě. Kyperské předsednictví nyní eh, očekává eh, další legislativní balíček, který má být předložen komisí a tento čtvrtý balíček by potom měl být předložen radě k první výměně názorů. Pokud jde o námořní dopravu, tam se chceme soustředit na zlepšení eh, pracovních a životních podmínek námořníků. Chtěli bychom aby tato pracovní síla byla odpovědnější, aby pracovala v bezpečnějších podmínkách a chceme, aby také loďařský průmysl byl e, sociálně odpovědný. Za tímto cílem chceme sledovat jak ustanovení umluvy Mezinárodní námořní organizace o námořnicích eh, jsou převáděna do evropského práva. To se bude týkat především požadavků na přístavní státy a státy vlajky eh, a také se to bude týkat veškerých požadavků, které plynou z přeskumu směrnice a nových návrhů směrnice o odpovědnosti státu vlajky. U těchto návrhů Eh, chci říci, že eh, pracovní skupina na radě už zaznamenala dobrý pokrok a doufáme, že obecný eh, přístup bude schválen v říjnu. I zde budeme úzce spolupracovat s vaším výborem a také s výborem pro zaměstnanost a sociální věci, tak abychom vytvořili mm, předpoklad pro co nejrychlejší dosažení dohody. Dále, kyperské předsednictví se bude snažit eh, do, vytvořit eh, částečný obecný přístup nebo zprávu o pokroku k návrhu nařízení o víceletém financování EMSI, eh, Evropské agentury pro námořní bezpečnost a dále o financování opatření na boj s, se znečištěním moří tento návrh by Evropská komise měla předkládat na podzim. Kyperské předsednictví také hodlá vyvinout strategickou iniciativu ve velice důležité oblasti, která je samozřejmě významná i pro váš výbor. Budeme se snažit reaktivovat integrovanou námořní politiku. Kypr je ostrovním státem a my samozřejmě jako takový uznáváme, že je velice důležité, eh, nebo jak důležité jsou námořní eh, činnosti pro evropské hospodářství i pro udržitelný růst. Je třeba vytvořit strategický přístup k námořním otázkám. Je třeba eh, také vlastně do toho zahrnout pobřežní oblasti Evropské unie. Integrovaná námořní politika EU může být důležitým nástrojem, který přispěje k udržitelnému rozvoji, k obnově našeho hospodářství, ale také k sociální soudržnosti v členských státech. Zároveň by mohla přispět k naplnění cílů strategie EU 2020. Integrovaná námořní politika je součástí strategických priorit kyperského předsednictví. Bude se konat neformální zasedání ministrů ehm, v Nikozi 8. října, a to za přítomnosti prezidenta eh, Kyperské republiky Dimitria Christofia, za přítomnosti předsedy Evropské komise Jose Manuela Baroza a také za přítomnosti příslušné komisařky paní Damanaky. Tato ministerská konference bude mít za cíl právě tedy reaktivovat nebo obnovit integrovanou námořní politiku Evropské unie. Budeme se snažit eh, schválit politické prohlášení, eh, nazvané prohlášení z Limasolu, eh, které by se stalo úhelným kamenem, na němž budeme stavět další opatření na podporu této velice eh, novátorské politiky. Cílem kyperského předsednictví je vyzvat, eh, pozvat na tuto eh, ministerskou konferenci také zástupce Evropského parlamentu, protože vaše názory a vaše doporučení budou určitě velice užitečná a přínosná pro tuto iniciativu. Letecká doprava. Zde bychom chtěli plně eh, zavést tedy takzvané FAB, eh, funkční eh, boxy vzdušného prostoru, které považujeme za nezbytné pro plné dosažení jednotného evropského nebe. To je tedy velká priorita pro kyperské předsednictví. V této souvislosti Kypr bude pořádat summit na vysoké úrovni o letectví 11. a 12. října a budeme na tom velice úzce spolupracovat s Evropskou komisí a s členskými státy. Chceme zde za eh, fungovat jako takový katalyzátor eh, ve snaze plného zavedení FAB, tak aby naše letecká doprava byla efektivnější, a abychom mohli se lépe vyrovnat s rostoucím objemem osobní letecké dopravy. Pokud jde o toto téma, samozřejmě důležitým parametrem evropské politiky letecké dopravy je kvalita a efektivita evropských letišť. Předsednictví i zde chce učinit pokrok ve spolupráci s Evropským parlamentem. Jedná se především tedy o legislativní balíček eh, o letištích, tak abychom eh, dosáhli zlepšení eh, pro fungování letišť, snížení hlučnosti a lepšího využívání letištních kapacit. V oblasti letecké dopravy naše předsednictví na základě sdělení Evropské komise chce připravit závěry rady, které by byly eh, schváleny k eh, vnější letecké politice. Budeme se snažit eh, úspěšně uzavřít tento legislativní balíček a nebo alespoň dosáhnout velkého pokroku. Nezbytným předpokladem k dosažení tohoto cíle je vzájemná spolupráce s Evropskou komisí, členskými státy a zejména s Evropským parlamentem. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, Kypr přebírá předsednictví hrady vůbec poprvé. Pro nás je to veliká výzva. Jsme si plně vědomi odpovědnosti a také složitosti tohoto úkolu. Budeme eh, velice tvrdě eh, a pečlivě pracovat. Chceme pracovat transparentně a objektivně. Rádi bychom eh, takto přispěli Eh, svým dílem k té společné eh, snaze dosažení a vytvoření lepší Evropy. Velice se těším na vynikající spolupráci po celou dobu kyperského předsednictví a jsem vám k dispozici při řešení jakýchkoliv problémů a při naplňování společného ambiciozního cíle ehm, dosahovat udržitelného růstu a inovací v dopravní politice Evropské unie. Děkuji vám za příležitost vystoupit zde s našimi prioritami a e, cíly. Já také jsem dobrý e, posluchač a nyní jsem tedy připraven vyslechnout si vaše názory, dotazy a pokud budu e, schopen, tak je také rád odpovím. Děkuji. Minister, thank you very much indeed. Děkuji, pane ministře, za váš úvod. A nyní dám nejprve slovo koordinátorům, paní Tyka, pan Komucakos, jestli někdo další má zájem o slovo, ať to dá najevo, abych mohl naplánovat řečnickou dobu. Nejprve za EPP pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také předsednictví rady za vysvětlení, za úvod. Přeji vám samozřejmě mnoho úspěchů při plnění vašeho programu. Zvláště jde o to dokázat efektivitu malých zemí. Co se týče důležitých témat, potřebujeme vaši podporu. Já bych rád začal tím, čím jste přestal, jednotnou evropskou oblohou. Je to vlastně skoro vedoucím motivem každého předsednictví položit si otázku, jak se bude na tomto tématu pokračovat, ale především jde o to, vy jste poukázal na důležitost toho, aby eh, to bylo vlastně důležité, ekon, eh, významné ekonomicky nebo zajímavé ekonomicky, ekologicky i sociálně a je zvláštní, proč tolik zemí není schopno toto správně provádět, ale jde také o důvěryhodnost eh, vlastně společného zákonodárství komise parlamentu a rady, které neprobíhá tak, jak by probíhat mělo a jako předsed, předsednictví rady vás prosíme, abyste upozornil své kolegy Eh, co se týče tohoto tématu, ne jenom tohoto tématu, že jde tedy o přípravu právního textu, který je nutno nejenom napsat, ale také bude potřeba je číst. Je tady eh, vlastně lhuta prosinec 2012. Umím si představit, že až se setkáme příště, že budeme od vás vlastně uh, Ehm, uslyšíme informaci, jak se na tomto tématu dále pracuje. Ehm, vy máte před sebou napínavé období, protože končí zajímavá témata, silniční doprava, jako příkladu. Já bych rád potrhl to, co jste řekl v oblasti lodní eh, dopravy. My potřebujeme integrovanou politiku, ale také musíme brát ohled na určité sociální aspekty. Na to chci upozornit, že my eh, zde v parlamentu klademe důraz nejenom na technické aspekty, ale i na sociální elementy a velice rádi bychom o tom mluvili s vámi a s radou, protože nám nejde jenom o to, aby eh, vlastně eh, byl v budoucnu lepší, byla silniční doprava, ale eh, jde nám o to, aby tento prostor byl také kvalitnější i ze sociálního hlediska. V nadcházejících měsících a tady už eh, kolega Koch předložil zajímavou, zajímavou zprávu. Od vás budeme čekat i konkrétní kroky, proto tedy opa- opakuji, že eh, musíme eh, dále snižovat počet mrtvých a těžce zraněných na silnicích. Dosažené výsledky nestačí. Chceme od vás konkrétní kroky a to ne jenom v oblasti dobré vůle. A my jako parlament jsme ochotní vám v tom pomáhat. Další velké téma, na kterém už několik měsíců pracujeme, je na jedné straně transevropské sítě a na druhé straně financování a financování těchto sítí. To je s tím všechno spojeno. Mám jednoduchou otázku. Jestli tu koncepci těch transevropských sítí povedete dál tak, jak navrhla komise a jak vlastně to zastupuje tento parlament i po prvních výměnách názorů a za druhé, co se týče financování, zvláště tedy nástroje propojení Evropy Connecting Europe Facility, které eh, je určitě velice zajímavým nástrojem, eh, jestli to budete tedy hájit ve svém předsednictví, to jsou pro nás dvě důležitá témata. Děkuji. Děkuji za eh, socialisty, pan Alka Dreyer, eh, koordinátoři pouze čtyři minuty, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkujeme, pane ministře, za váš úvod. Příští měsíce budou velmi zajímavé, protože zde máme celou řadu témat na stole, eh, která jsou velice důležitá. Jsou to témata, která z legislativního hlediska jsou teprve na začátku své cesty. Ovšem je zde pak celá řada dalších, která už jsou rozhodnutá, teď je na čase je implementovat, například jednotné evropské nebe. nebo eh, ty takzvané bloky FAB, které mají být spuštěny do prosince tohoto roku. Všichni víme, že výzvy nejsou ve všech částech Evropy stejné. Je potřeba i na poli rady dosáhnout určitého pokroku. A to hlavně proto, že jasně vidíme jednoznačné výhody, jaké jednotné evropské nebe bude mít pro sektor letecké dopravy, pro pasažéry v něm a pro životní prostředí obecně. Pakliže tento termín nedodržíme, budeme se potřeba, bude potřeba se podívat na závaznější dohody, kterých lze dosáhnout, jinak nedosáhneme vůbec ničeho. Takže bych od vás rád slyšel nějaký jasný závazek v této věci. Ve věci legislativy je zde celá řada důležitých věcí, to znamená ten letecký balíček, o tom se bude dále jednat a i my přispějeme svou troškou do mlína doufáme, že velmi brzy se budeme moci setkat a promluvit si o tom. Digitální tachografy. To zní velmi technicky, ale ve skutečnosti to je projekt, který je naprosto zásadní pro celý sektor silniční dopravy, protože nová technologie umožňuje zlepšit dohledu a řízení na silnicích a tím pa, a je důležité, aby i e, sektor silniční dopravy jako takový byl sociálně přijatelný, aby v něm panovala spravedlivá, férová konkurence, protože když někteří pravidla dodržují a jiní je záměrně porušují, tak máme nekalou konkurenci a to nechceme. Další důležité téma je bez pochyby TNT. To znamená nová mapa transportních dopravních sítí, kterou v Evropě chceme načrtnout a podmínky, eh, které přisuzujeme podpor, podpoře ze strany evropských dotací. Musíme stanovit úroveň toho, jaká tato podpora bude a já bych se vás tím pádem chtěl zeptat, do jaké míry proběhly už diskuse s vašemi kolegy, kteří se zabývají rozpočtovými aspekty této věci, o tom, jak to všechno bude. Je to velmi důležitá věc a byla by škoda, kdybychom eh, plítvali snahou na to, že načrtneme tu dopravní mapu Evropy, ale ve finále na ní nebudou peníze. Je proto velice důležité zajistit, že peněz bude dostatek v těch eh, příslušných fondech na to, aby naše plány mohly být realizovány. Dovolte teď jednu obecnější eh, připomínku k rozpočtům na dopravu celkově. Naše očekávání jsou, že z rady bude dost peněz na pokrytí všech dopravních projektů. Teď námořní doprava a agentura pro námořní věci. Eh, to je téma, které už je téměř uzavřené. Pokud vím, tak je v plánu, že do listopadu se to celé uzavře a eh, v oblasti EMSA dosáhneme velkého pokroku, tak jak jsme si přece vzali. To je vše. Na závěr mi dovolte říci, že jednoznačně chceme s vámi spolupracovat a těšíme se na spolupráci plodnou. Děkuji. Děkuji. Za liberály paní Meissner. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkujeme i vám, pane ministře, e, že jste přišel a představil nám své priority. E, poté, e, co jsem vyslechla váš úvod, musím říct, že se na kyperské předsednictví těším. Já jsem byla s delegací mé frakce na Kypru, a tehdy jsme se tedy s vámi osobně nesetkali, ale hovořili jsme s jinými zástupci kyperské vlády. Jako všichni ostatní chci ocenit, eh, že zdůrazňujete důležitost střednědobého finančního rámce a nástroje pro propojení Evropy. To je skutečně něco, kdy parlament plně podporuje návrh komise, jsme zcela přesvědčeni, že něco takového potřebujeme. Potřebujeme nejenom eh, evropskou dopravní síť s těmi eh, uzly, jádry a rozvězvením a propojením regionů, ale potřebujeme na to i prostředky. Takže eh, z mé frakce je zde přání, prosím, zůstaňte silní a nedovolte některým zemím, které to chtějí, tyto peníze redukovat. Pak to bude všechno možné. Pak mi dovolte zmínit ještě jednu mou srdeční záležitost. Teď a v příštích letech bude pilotní fáze projektových dluhopisů, pro, project bondů takzvaných. A eh, je velice důležité, aby ze strany komise i rady byly vybrány projekty, které ukážou, že to všechno bude fungovat a že tím pádem v rámci eh, střednědobého horizontu budeme mít i pro infrastrukturní projekty více prostředků. Inovace, samozřejmě to je něco, co potřebujeme všude, i v dopravě. Chytré dopravní systémy jsou eh, jednoznačně přínosné pro bezpečnost, eh, přínosné pro životní prostředí, když budou správně nasazeny, to je pravda. Digitální tachografy, o kterých jste hovořil, to nám přinese Eh, řekněme, takovou, takový eh, novou krev do oblasti těžké silniční dopravy, eh, což je velice důležité. Potřebujeme snížit zátěž na malé a střední podniky. Já si myslím, že to uvidíme velmi dobře v průběhu jednání. Já si myslím, že ehm, zde dojde ke snížení zátěže a bude to znamenat i rozšíření možný, možného pole působnosti Ehm, pro členské státy. Ehm, samozřejmě o tom budeme mluvit ještě později, o tom, kde ty tachografy budou potřeba a kde ne. Jednotné evropské nebe společně s kolegy, říkám, to potřebujeme také. Do konce tohoto roku se to nejspíš nestihne, to už teď téměř jistě víme. Já vám mohu slíbit, ehm, že Německo a Francie, které mají být v tom centrálním sektoru FAP, se výrazně zasadí o to, aby toto začalo fungovat. Já jsem pokusím alespoň tady u německé eh, vlády zajistit, aby se vším souhlasila a abychom skutečně měli jednotné evropské nebe. Je potřeba zajistit nejenom ty podpisy, ale také i provádění. Kdybychom provádění neměli, tak to bude špatné, jak pro životní prostředí, tak pro členské státy Evropy. A poslední věc, eh, a to je také velice důležité, je ten sektor námořnictví. Eh, vy jste hovořil o námořnících, to je samozřejmě důležitá věc, ale potřeba je také zvyšovat atraktivitu eh, vůbec oboru námořnictví. Tam nám momentálně chybí lidé. Eh, je potřeba podívat se na míru znečištění plynoucí z tohoto sektoru. Tím se parlament bude zabývat. A nakonec mi dovolte říci, že jsem velice ráda, že právě Kypr je teď předsednickou zemí, protože právě on může tuto námořní politiku velice dobře integrovat do toho, o čem se jedná. Já si myslím, že toto je velice důležité téma do, budoucní, eh, vš, do budoucnosti. Vš, mnozí ho podceňují a vzhledem k tomu, že musíme eh, eh, nakládat pouze se snížením objemem eh, zdrojů celkově, jsem ráda, že se třeba na toto téma právě zaměříte a podpoříte ho. Děkuji, pan Krámer za zelené na čtyři minuty. Také děkuji za přednášku a jménem frakce Zelených vám také přeji všechno nejlepší za tuto premiéru v předsednictví, což je pro vás zvláštní, ale my se samozřejmě těšíme na dobrou spolupráci. Eh, hovořil jste o řadě eh, bodů transevropské sítě. My máme eh, evropskou železnici v Evropské unii 30-40 let. Když se na to podíváte, tak vlastně je to taková sflikovaná prostora, je v ní mnoho děr, proto moje otázka, budete se dále zasazovat za to, aby eh, se dostalo financím velkým projektům, nebo jestli budou spíše priority kladeny na přeshraniční projekty tak, aby eh, také Evropa rostla v, té, v tom železničním eh, projektu. Ku příkladu mezi Berlínem a Štětínem patří, chybí 30 kilometrů elektrifikace, na to nejsou peníze, přitom na, druhý, na druhé straně peníze jsou na jiné věci, proto je potřeba více financí, kofinancování v eh, přeshraničním prostoru. Druhý bod, to se mi velice eh, líbí bezpečnost na silnicích, zvláště z hlediska mladých lidí, kteří, kteří eh, jsou na vině řady nehod. Parlament se vyslovil s velkou většinou proto, aby se v obytných oblastech zavedla třicítka. My víme všichni, že při třicíce je riziko smrtelných úrazů. 30 při 50, 85 Jste také o tom přesvědčen a stroufáte si na to přesvědčit, k tomu přesvědčit eh, radu, k tomu, aby zavedla eh, v obcích eh, třicítku. Víme, že v řadě evropských obcí se řídí rychleji Eh, já jsem v parlamentu teď sedm let. Eh, komise, komise slíbila, že do konce roku eh, předloží příslušnou zprávu, co se týče námořní dopravy. Nevím, jestli se to za vašeho předsednictví ještě stačí projednat, ale jsem optimista. Doufám, že se tím také budete zabývat. Námořní doprava, to se mi zamlouvá, životní a pracovní podmínky námořníků a Eh, příslušnost vlajkových států, to je všechno důležité, bezpečnost námnostní dopravě, na to jste poukázal a co se mi také eh, zamlouvá eh, vaše, váš odkaz na emise. Eh, lodní doprava je ekologická, ale pouze když se podaří snížit emise a vy máte přístavy na Kypru a víte, že velká města, kde jsou přístavy, jsou zatěžována emisemi více než vlastně auty, takže je potřeba se zasadit, zasadit také o zavedení emisí. To by mě zajímalo. Letecká doprava, řekl jste, že objem stoupá, ale že se nijak neomezuje. Včera právě se eh, debatovalo o tom, že že vlastně eh, toto stojí evropské poplat, daňové poplatníky o 30 milionů euro eh, ročně více, protože nejsou zavedeny žádné emisní limity takže eh, se chci zeptat, jestli se zasadíte o spravedlivé ceny oproti eh, nespravedlivým rámcovým podmínkám v rámci evropského dopravního eh, odvětví. To by pomohlo vyřešit řadu problémů Eh, nebo budete podporovat dál ty nespravedlivé podmínky, i když vás, vám jako ostrovu by to asi pomohlo. Eh, uzavřu tím, že vám přeji ještě jednou mnoho úspěchů ve vašem prvním předsednictví v radě. Děkuji a konečně za eh, koordinátory paní Foster za EKR. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel vlastně hned po té, co bylo zahájeno vaše předsednictví. My vítáme to, co jste řekl za EKR a myslím, že jste velice pěkně poukázal na každou oblast eh, dopravy a poukázal jste na své priority je důležité, aby i nadále jste se věnoval eh, nástroji Connecting Europe Facility, nejenom eh, z hlediska ostrova. Já jsem také z ostrova, trošku většího, ale stále to ostrov. Je to důležité pro podnikání, pro průmysl eh, i pro turismus je potřeba zajistit dobré spojení a pro nás často toto je zajišťováno námořní či leteckou dopravou. Vítám také skutečnost, že e, se zúčastníte společně s komisaři i naším předsedou a předsedou IMKA tohoto světového kongresu e, co se týče inteligentních dopravních systémů, to je opravdu dobrý, dobrý konstruktivní postup, který zajistí, že i parlament se účastní tedy práce na této digitální agendě a dalších věcech. Takže určitě, určitě jste připraveni a budete se snažit o to, aby vaše předsednictví bylo výrazné, to je důležité. Co týče námořní dopravy, také vítám to, co jste řekl. V této oblasti mám jenom určitou výhradu mimo i e, co se týče výboru pro zaměstnanost, my jim někdy říkáme výbor pro nezaměstnanost. Oni sice tvrdí, že vytváří pracovní místa, ale nám se zdá, že samozřejmě je správné, aby kdokoliv je zaměstnán v jakémkoliv odvětví, aby s ním bylo zacházeno spravedlivě, ale eh, v oblasti letectví a námořnictví je potřeba určité pružnosti a určitě ty vlajkové názory, národy by měly na toto dozírat, ale já chci eh, poukázat také na zájem Evropského lodního rejstříku, takže vás chci upozornit, abyste měli na paměti eh, určitou eh, pružnost. To je důležité pro nás jako námořní národy. Samozřejmě je důležité, aby každý pracoval za dobrých podmínek, ale je potřeba si to dobře rozmyslet. Jistě proběhnou kvalitní debaty 8. Eh, října na Kypru na té námořní konferenci. Jistě se o tamtu dozvíme zajímavé informace určitou, eh, určité znepokojení vzbuzují dohady týkající se Sýry, nejenom eh, z hlediska severu Evropy, ale i z dalších zemí. Existují problémy v oblasti technologie, problém budou mít skandinávské země, je potřeba se na to ještě zaměřit. Co se týče letectví, tady jsou dvě oblasti. A je dobře, že jste se k tomu zmínil. Co se týče erolený eh, balíčku, do, je, bude dobré se znovu podívat na úpravu slotů a i na směrnici o hluku a i na, e, pozemní, e, i na pozemní služby. E, Eh, z našeho hlediska se tam toho mnoho eh, měnit nemusí, snad jenom zlepšit transparentnost, ale nezapomínejme na to, že jsme globálními obchodníky a že eh, konkurujeme zbytku světa, takže je potřeba neupravovat příliš. A konečně jednotné evropské nebe. Já jsem zpravodajkou, dneska jsme hlasovali na toto téma a my jsme vlastně v tomto výboru odstartovali to Eh, jednotné evropské eh, nebe pomocí těch bloků a Evropská unie uznává, že vlastně tady nejsou ty závazky, máme pouze několik států, které se dohodly na FABu. Jinak se vlastně před deseti lety každý eh, pozitivně vyslovil k jednotému evropskému nebi a my si uvědomujeme, že nejde jenom o FAB, ale také o Eh, technologii Cezar, patří sem další eh, aspekty. Jedná se o kvalitní podnikání, mnoho pracovních míst eh, ve budoucnu, interoperabilitě, globální konkurenceschopnosti a k tomu, aby prospěch byl především pro cestujícího. Je to obrovský palíček, jsem velice ráda, že se to bude debatovat na vrcholném setkání 11. a 12. října a mám o to osobní zájem. Já jsem eh, přizvala řadu eh, aktérů, účastníků, eh, všech, kteří se tohoto týkali a poslanci v tomto výboru mou zprávu dnes dopoledne při hlasování široce podpořili. Děkuji tedy za váš projev. Jsem si jistá, že vaše předsednictví bude úspěšné a my se budeme maximálně snažit o podporu vaší agendy. Děkuji. A nyní máme šest poslanců, kteří se také hlásí o slovo. Každý bude mít dvě minuty. Budu přísný, ale tím pádem nám zbude ještě 15 minut na pana ministra, aby mohl zodpovědět. Takže každý dvě minuty začne pan Koch. Děkuji, pane ministře, za vaše dalekosáhlé návrhy ještě jsem e, vlastně od nikoho e, neslyšel e, tak silně zdůraznit téma priority, priority v dopravě. My jako parlament jsme za poslední roky předložili řadu konkrétních kroků. Budu zvědav na to, která ta témata budou ve vašem hledáčky. Je dobře, co se týče, co se týče mladých lidí a bezpečnosti dopravy. Digitální tachograf, také důležité téma. Co mi tady trochu chybělo, je to, že my víme, že není možné eh, nehody snížit na nulu, určitě nějaké budou a eh, Tady také hrají důležitou eh, úlohu profesionální lékařská služba. My jsme nedávno schválili balíček ECOL a je důležité, aby ministři o dopravu a telekomunikace se, to, se tady účastnili i Eh, i eh, veškeré orgány, které mají, eh, které mají na zodpovědnost záchranné služby. Takže prosím, abyste i tomu se věnovali. Děkuji, paní Tykal. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme, pane ministře. Jsem ráda, že digitální tachografy budou jednou z priorit vašeho předsednictví. Zítra proběhne První schůzka stínových zpravodajů s zástupci kyperského předsednictví rady. Chci se zeptat, eh, jaký harmonogram předpokládáte eh, v souvislosti s tématem digitálních tachografů? Děkuji. Děkuji, pan Kumucakos. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Děkuji vám za detailní prezentaci ambiciozního programu. Dovolte mi obecnější poznámku. Vítám to, že ten program, jak jste ho představil, je inspirován evropskými ideály a že se hovoří o evropské přidané hodnotě a že se nejedná o program, který by byl charakteristický restriktivními národními cíly. Myslím si, že to je velmi dobrý nápad. A velmi mě potěšil také způsob, jak chcete nakládat s, e, ten, s projekty ten tý do budoucna. To je nejambicioznější projekt Evropy. Já jsem v této věci zpravodaj a mohu říci, že cíle jsou zde velice úzce propojené s novým nástrojem a financováním, který tento nástroj poskytuje, ale to se zase úzce pojí s diskusemi o víceletém finančním rámci a rozpočtem. Takže prosím vás, vaši kolegové z kabinetu, když o tom hovoříte a mluvíte o rozpočtu, eh, můžete je poprosit, aby eh, náš rozpočet navyšovali a aby zdůrazňovali právě dopravu, protože financování pro projekty TENTY budeme potřebovat. Je to právě inovativní nástroj, který bude projektové dluhopisy a je potřeba, aby na ně byl dostatek, eh, dostatek finančních prostředků. Pilotní fázi jsme všichni viděli, závěry z ní jistě vyvedeme. V oblasti námořní politiky je zde v místnosti přítomná i lobby. Je to paní Meissnerová, paní zpravodajka a samozřejmě i já, protože já jsem byl zpravodaj pro eh, první nařízení o financování. A my jsme lobby, která vás bude podporovat a bude vás podporovat i do budoucna v prosazování těchto témat. Jak bylo řečeno, vy jste z ostrovního státu a státu, kterému závisí na námořní dopravě. Tento výbor a Evropský parlament v rámci usnesení, které odhlasovalo i plénum, chce Eh, začít bojovat proti piráctví. A já se chci zeptat, co hodláte udělat v této věci. Já si myslím, že toto je nejdůle, skoro možná nejdůležitější téma kyperského předsednictví. Já si myslím, že je potřebovat investovat do Evropy evropských institucí a my vás v tom podpoříme. Další řečník, prosím. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pan Debakr hovoří. Eh, přeji vám, pane ministře, hodně úspěchu do předsednictví a těším se na spolupráci. Dovolte mi jednu konkrétní otázku. Hovořil jste o projektech TEN-T a eh, nástroje pro propojení Evropy, což budou hlavní priority pro vaše předsednictví. Hovoří se i o víceletém finančním rámci, ale eh, na stole je obecně několik citlivých témat. Hovoří se o alternativním financování a projektových dluhopisech. Ne všechny země s tím ale souhlasí. Některé země to velice silně prosazuje, jiné ne. Co si myslíte o té testovací fázi, která má eh, teprve začít? Pak je zde ta otázka vyčlenění 10 miliard eur na TNT a nástroj pro propojení Evropy, strukturálně fondy a fondy soudržnosti. A eh, v této věci panuje v radě nesoulad. A chci se zeptat tím pádem, co uděláte v této věci a jak zajistíte, že se podpoří zejména sektor dopravy. Má třetí otázka se tohoto velice úzce týká. Nedávno byl eh, Evropským účetním dvorem vydána zpráva o využívání fondu soudržnosti eh, pro námořní přístavy eh, kde, a uvádí se, že ty peníze se nevždy využívaly nejlépe. Já se chci zeptat, jak se z toho hodláte poučit a co hodláte do budoucna udělat pro užívání fondu, peněz fondů soudržnosti v rámci TNT. K otázce přístavu. Já si myslím, že zde je potřeba, abychom z vaší strany viděli konkrétní kroky. Eh, hovoříte například o deklaraci Limesol, ale je zde celá eh, řada dalších témat. Paní Ayala Zender, dvě minuty, prosím. Eh, děkuji. Já bych také, pane předsedo, se chtěla připojit ke kolegům a přivítat nové předsednictví a přivítat také to evropské zaměření. To je skutečně ten nejlepší způsob, jak se pustit do tohoto složitého tématu dopravy a mobility v Evropě. Já jsem spoluspravodajkou pro eh, nástroj Connecting Europe, propojení Evropy a také v souvislosti s finančním nařízením. A chtěla bych se právě zmínit o tom problému, že vlastně probíhají paralelně jednání o zachování maximálního financování transevropských dopravních sítí v rámci CEF a zároveň s tím se tedy jedná o víceletém finančním rámci. Jak víte, tam máme určité problémy. Jednak je to problém 10 miliard z Fondu soudržnosti. To je téma, kde ještě jsou určité otazníky a mě by tedy zajímalo, jaký je váš názor. Je třeba zajistit, aby nástroj Connecting Europe skutečně přispěl eh, k pokroku v oblasti konkurenceschopnosti i eh, soudržnosti. A za druhé také víte, že u CEF jsou takové dvě dynamiky. Dynamika dopravní, která je eh, jasná, potřebuje velké financování a ta druhá dynamika se týká energetiky a telekomunikací. Tam Eh, zaznívají hlasy, že ty velké firmy by si to měly financovat sami. Ale v těch přezraničních eh, aspektech je s tím vždycky problém. Také je to problém třeba v oblastech venkova nebo oblastech málo, málo obydlených, tam je často problém právě třeba s těmi tele, eh, telekomunikacemi a se zajištěním spojení. Já bych se tedy chtěla zeptat, jak plánujete zajistit co největší financování. Pak mám otázku těm eh, výhradám na radě eh, k tomu, aby se schválil evropský zájem. My jsme se snažili, aby evropský zájem stál výš eh, než národní egoismus. Rada vlastně připravila takovou právní analýzu, která má jakoby zbrzdit ten evropský zájem. A mě by zajímalo, jak vy se na to díváte, protože pro Evropský parlament je to hodně důležité. Dále, pokud jde o bezpečnost, zajímalo by mě, zda chcete učinit pokrok, pokrok v oblasti definice zraněných. Asi víte, že tady je snaha ehm, vlastně snížit nejen počet eh, úmrtí při dopravních nehodách, ale také počet zraněných, takže by mě zajímalo, jestli se na to chcete také soustředit. Děkuji. But not least, Mr. A nejlepší nakonec pan Danielis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Υπουργέ, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte. Eh, z celého srdce, jak snad mohu říci, vám všichni přejeme mnoho úspěchů v předsednictví. Eh, já myslím, že můžeme říci, že kdokoliv eh, kdo žije někde na ostrově, vnímá problémy e, trošičku specifickým způsobem. A to zejména problémy týkající se dopravy, ať už jakéhokoliv modu dopravy. Já si myslím, že z vaší prezentace je jasné, že to přesně tak je. Proto doufáme, že budete ze všech sil bojovat o to, aby jakákoliv, jakékoliv problémy, které zatím nejsou vyřešeny, které jste zmínil a o kterých my velmi dobře víte, budete bojovat za to, aby se vyřešily. Například ta námořní politika. To je velice ambiciozní téma pro Evropskou unii. Je to oblast, která se potýká s celou řadou problémů. A teď nám tam svítá jiskřička naděje a jak doufáme, nějaká nápravná opatření budou i proveditelná během vašeho předsednictví. Nebudu zabírat, zabíhat do detailů, ale zmíním jednu, jednu věc. My jsme předtím, než jste přišel, hlasovali o zprávě paní Fostro o jednotném evropském nebi. K tomu bych chtěl říci tolik. Během předsednictví budete mít možnost přesvědčit své kolegy o tom, že není potřeba už hrát dál tu hru naschovávanou a vyhýbat se vlastním povinnostem při implementaci legislativy. Vy víte, že je potřeba podpořit bloky FAB, je potřeba podpořit SESAR, Eh, a nesmí jít pouze o administrativu, protože je to právě byrokracie, která často stojí v cestě implementaci programu FAB, který, což je program velmi ambiciozní. Na závěr mi dovolte říci, že Evropský parlament a zejména náš výbor bude vaším hlavním spojencem v této snaze implementovat všechny závazky, ke kterým jste se zavázali. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Danielisi. Pane ministře, chcete-li zmínit eh, to jedno nebo dvě nekontroverzní téma, eh, která zazněla, eh, nebo jestli chcete odpovědět na zbylé připomínky poslanců, máte zhruba 15 minut. Zhruba pak budeme hovořit my o svém rozpočtu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Pokusím se ty komentáře rozstřídit do několika skupin a zodpovědět je dohromady a také se pokusím být stručný. Začnu těmi bloky FAB. Z toho, co jsem tady si vyslechl, Tak kromě eh, toho eh, nástroje na propojení Evropy, právě ty bloky FAB vám nejvíce leží na srdci. A samozřejmě eh, zatím je to velká překážka při vytváření jednotného evropského nebe. Jak určitě víte, pro zavádění eh, FAB existuje harmonogram a máme také eh, lhůtu 4. prosince 2012. Úzce spolupracujeme s Evropskou komisí a nedávno eh, na Kypr přijel koordinátor pro FAB a minulý týden vlastně nás navštívilo celé kolegium komisařů a bylo to mimo jiné právě jedno z témat, které jsme diskutovali s komisařem Kalasem. A ten zdůraznil, že je opravdu životně důležité, aby bloky FAB do toho 4. prosince byly zavedeny. Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ty bloky eh, FAB dát mezi prioritní témata toho říjnového samitu o letectví, je to, že právě už chceme zohlednit tu práci, která se učiní do toho října a na samitu chceme diskutovat o způsobu, jak vyřešit přetrvávající problémy, které tedy do toho října zjistíme. A pak bychom co nejrychleji chtěli zajistit definitivní zavedení bloků eh, FAB. budeme v tom co nejvíce nápomocní Evropské komise. Chceme je podporovat v zavádění eh, FAB bloků. Zaznělo tady, že bude třeba vyvíjet tlak na to, aby skutečně ty bloky byly zavedeny eh, včas. Pochopitelně předsednictví nemůže ten tlak zajistit eh, samo, ale vyrozuměl jsem, že eh, Evropská komise také tam se bude snažit zatlačit, ale my samozřejmě s nimi budeme spolupracovat protože chceme zajistit, aby ke 4. prosinci všechny tyto bloky byly řádně zavedeny. Je nám opravdu jasné, jaký je to má význam. Pak je tady další velice vážná otázka, A také jste se k tomu mnozí vyjadřovali. A to je otázka bezpečnosti silničního provozu. Souhlasím v podstatě se všemi vašimi komentáři. Bezpečnost silničního provozu je třeba posílit. A proto je třeba se seznámit i s názorem mladých lidí. Právě proto organizujeme ten den bezpečnosti silničního provozu. Tam chceme mladým lidem poskytnout příležitost se vyjádřit. A chceme, aby i další organizace nám řekly, jak se dívají na bezpečnost silničního provozu, jaká opatření považují za nutná. Chceme prostě, aby eh, spolu s námi připravovali a formulovali ty politiky. Myslím, že to opravdu může obohatit tu evropskou politiku ve prospěch mladých. Chceme se tedy soustředit na tu bezpečnost silničního provozu A chceme při přípravě té politiky vycházet z představ mladých lidí. Chceme i trochu eh, třeba i ovlivnit tu jejich eh, mentalitu. Eh, a to už od poměrně nízkého věku. Už třeba v předškolním věku by se vlastně měla probírat ta bezpečnost silničního provozu, nebo přinejmenším na základních školách. Hovořilo se o inteligentních systémech, o dostupnosti silnic. Myslím si ale, že je třeba se na to soustředit i ve školství. I tam je třeba posilovat osvětu o bezpečnosti silničního provozu. Jedině tak se nám podaří snížit množství dopravních nehod. od března existuje obecný přístup rady na základě metodiky pro eh, transferopské dopravní sítě. A také eh, příslušný nástroj. Chtěli bychom spolu s vámi dospět k dohodě tak, vznikly sítě pro období 2014 až 2020, které podpoří růst a budou skutečně přidanou hodnotou. Sítě, které nám umožní propojit klíčová místa a uzly v Evropě. Na Kypru nemáme železnice, ale přesto víme, že je třeba podporovat tento eh, druh dopravy, protože je ohleduplný k životnímu prostředí. Propojení evropských zemích, co možná nejlepším způsobem, umožňuje vytvořit skutečné podmínky pro soudržnost, pro vzájemnou, vzájemné porozumění mezi evropskými národy protože Evropská unie je tvořena evropskými národy a eh, transevropské sítě určitě mohou k tomuto cíli přispět. Potřebujeme infrastrukturu pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Doprava je důležitou složkou nástroje na propojení Evropy a Není to náhodou. My si uvědomujeme význam dopravy v Evropě a proto také jsem to nazval páteří evropského hospodářství. Nyní k tachografům. Máme už stanovený harmonogram, také pozměňovací návrhy, které vy jste schválili. Rada o tom bude dále diskutovat. Samozřejmě ještě musíme počkat na studii proveditelnosti, která bude Eh, tyto otázky zkoumat. Myslím, že ty důvody jsou celkem pochopitelné, vy už jste o nich také hovořili. Takže teď budeme čekat na dokončení této studie a jakmile obdržíme studii, tak ji na radě projednáme. Jsme vám samozřejmě k dispozici a budeme o těchto otázkách Eh, s vámi diskutovat i dále, protože vidím, že je to téma, které vás opravdu zajímá. Pracovní podmínky námořníků. A eh, pracovní dohoda v rámci MOP na tomto tématu také chceme pracovat a chtěli bychom v září dospět k obecnému přístupu, který bychom využili jako odrazový můstek pro další předsednictví, které by potom mohlo toto téma dotáhnout do konce. Jsem přesvědčen, že bezpečnost při práci, eh, takové lidské pracovní podmínky, možnost, aby námořníci eh, mohli nahlašovat jakémukoliv přístavnímu státu eh, problémy, s nimiž se setkali, jsou takovým základem, který by potom mohl přivést i mladé lidi do eh, loďařství a námořnictví, protože mohou tak vzniknout nová pracovní místa, která budou eh, zaručovat pracovní práva a profesní důstojnost. To je cíl, k němuž směřujeme, chceme se na to hodně soustředit, protože pokud se nám podaří vytvořit dobré pracovní podmínky, pak můžeme částečně tím zároveň řešit i problematiku nezaměstnanosti, což je v době krize velice důležité. Děkuji ještě jednou za všechny otázky. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět v časovém limitu. Ještě bych k tomu dodal. Řada eh, z vás se zmínila o dalších eh, prioritách, které souvisí i s tím, že my jsme eh, ostrovní stát. Sem patří třeba integrovaná námořní politika. Myslíme si, že eh, obnova této politiky by mohla být motorem, který bude takovým novým impulzem a podpoří všechny politiky, které nějak souvisí s mořem, ať už se jedná o námořní dopravu, energetiku, cestovní ruch, akvakulturu, nebo obnovitelné zdroje energie. Ehm, sem vlastně můžeme zařadit ještě některé další politiky. Jak jsem říkal, chceme vytvořit Limasolské prohlášení dne 8. října a to by mělo zajistit pro evropské státy potřebné nástroje pro zajištění růstu. My to někdy nazýváme modrý růst. Je to totiž růst, který přechází z moře a chtěli bychom tento modrý růst vytvořit i s ohledem na životní prostředí, chtěli bychom vytvořit infrastrukturu, díky níž také Evropská unie bude moci překonávat finanční krizi a vytvářet nová pracovní místa. Nezapomínejme, že e, značná část obyvatel Evropy žije v pobřežních oblastech a byl by to tedy obrovský skok ku předu. Všechny údaje máme k dispozici. Údaje, které ukazují, že díky reaktivaci integrované námořní politiky a díky příspěvku členských států se nám podaří vytvořit eh, plán prospěšný pro naše moře a oceány. Pan Kumucakos tady položil důležitou otázku. To je záležitost, eh, která je pro Kypr velice důležitá, a sice piráctví. Jak víte, nedávno jsme schválili právní předpisy týkající se boje s piráctvím. A to především v západoindickém oceánu, a na pobřež, v pobřežních oblastech Somálska. Cílem je, aby tyto právní předpisy, které již byly schváleny, skutečně chránily životy našich námořníků, kteří plují na obchodních lodích v této oblasti, aby chránili vlastnictví um, těch lodních společností a jejich náklad. Ale tou, tou hlavní prioritou je eh, ochrana lidských životů. Nyní eh, tedy eh, loďaři, třeba kteří plují pod kyperskou vlajkou, mohou mít ozbrojenou ostrahu na svých lodích. A také je vlastně, jsou upraveny podmínky sebeobrany, je tam tedy právo námořníků, jestliže ta loď proplouvá nebezpečnou oblastí, opustit tu loď, vylodit se, a také chceme schvalovat firmy, které budou moci nabízet bezpečnostní služby pro takové situace. A to všechno má vést k lepšímu boji s piráctvím, který je skutečně takovou eh, metlou eh, v současnosti, protože my jsme eh, také pocítili piráctví velice sitelně, došlo k obětem na životech, ke, k materiálním škodám na nákladech, na lodích a pro kyperské lodě je to důležité, ale samozřejmě to platí i pro další lodě, které plují, které se plaví v těchto nebezpečných vodách. Chceme také spolupracovat s Mezinárodní námořnickou organizací, tak abychom co nejlépe přispěly k řešení této situace. Pokud jde o loďařství, eh, Kypr je mm, celkem velmocí, takže chceme i ty naše znalosti a zkušenosti dát k dispozici ostatním. Na závěr Na závěr bych chtěl poděkovat dánskému předsednictví za jeho práci a za všechno, co nám připravili z hlediska právních předpisů. A děkuji také vám, vašemu výboru, za pozvání na toto jednání a za to, že jsem mohl vám v hrubých rysech představit pracovní program našeho předsednictví a vysvětlit, jaké budou naše priority během kyperského předsednictví. Děkuji. Pane úřadující předsedo, já vám děkuji za vaši prezentaci i za podrobné odpovědi, za eh, k poznámkám a otázkám poslanců. My se těšíme na nacházející půlroční předsednictví Kypru. Eh, následovat bude irské předsednictví jménem poslanců. Vám děkuji za váš čas dnes a, jak jsme všichni řekli, velice se těšíme na spolupráci s vámi. Těšíme se na to, aby eh, eh, kyperské předsednictví v oblasti dopravy bylo úspěšné. Děkuji Děkuji. hebben, waar overlap OK, Gizín. Takže, Gazín, pospěšte si. Priority. Takže Jazín, priority na rozpočet 2013. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. My už jsme o tom mluvili. Na jedné straně víme, že členské státy se všechny snaží o konsolidaci a úsporu v rozpočtech, ale zároveň jsou nezbytné investice, zvláště v oblasti dopravy a naše priority my chceme hájit a nechceme je nechat e, zkrátit. A e, také komise, mezi tím jednala rada a pracovní e, pracovní skupina rady 11. června má být potvrzeno a pak bude rada ta má potvrdit závěry, tedy to je, chceme formální, takže 26. červenec je tedy ta lhůta, kdy vlastně eh, ze zkušenosti posledních let víme, že se na rozhodnutí rady už nic nebude měnit. A Eh, rada chce eh, na určitých místech navrhnout, navrhnout eh, krácení. My souhlasíme s tím, že úspory jsou nezbytné, ale některé věci musíme hájit. Já jsem poslala kolegům koordinátorům seznam toho, co se má krátit, co se má škrtat a k tomu máme určitá stanoviska, ku příkladu finanční podpora pro, o, pro projekty v e, obecném zájmu, TNT, správní řízení. Tam e, chtějí škrtnout 700 tisíc euro, to samozřejmě dobré není, ale to je vlastně pozice k vyjednávání, e, totež externí, externí výzkum, tam také o 200 milionů euro méně. A další věci, které je plán e, vlastně škrtat, to budeme chtít změnit pomocí pozměňovacích návrhů protože my jsme řekli, že v zásadě nechceme vlastně žádné škrty u Tente, Cezar, bezpečnosti v dopravě, výzkumu i o, co se týče práv cestujících. To jsou naše priority jako našeho výboru v minulosti a v současnosti také a ty rozpočtové uh, linky, které se mají uh, na přání eh, rady. Uspořit nebo, nebo zmenšit, to nebudeme chtít to nebudeme chtít povolit a e, takže e, něco jsme schválili, ale i na komisi zašleme e, tedy náš názor k tomu, že něco se nemůže. To už takto, to už bylo i v uplynulých letech. Jednalo se třeba o agentury a tentokrát také rada chce tam krátit ty výdaje a Eh, my s tím nesouhlasíme. EMSA, ku příkladu, teď převzala nové eh, úkoly. My jsme a také o tom mluvili s kyperským předsednictví, takže ty prostředky, tak jak je komise navrhla, opravdu budou zapotřebí. Co se týče práv cestujících, tady komise právě na našem setkání eh, souhlasí s námi, že by se ty prostředky tam měly zachovat. My jsme ji také poprosili o podporu. Takže my podáme pozměňovací návrhy za náš výbor, přesně tam, co jsem to popsala, že tady tam nepřistoupíme na škrty a co se týče pilotních projektů, tam máme trošku eh, překvapivou zprávu, kdy vlastně podle takového předběžného hodnocení navržené projekty eh, ze strany jednotlivých výborů, tam je ta situace taková, že Eh, my po hlasování s koordinátory jsme navrhli tři samostatné projekty, které mají běžet dál. To jsou všechno projekty, ve kterých se pokračuje. Dvě se týkají, dva se týkají turistiky, eh, turistika tedy s kulturními a průmyslovými aspekty a za druhé turistika s přístupem pro všechny a to třetí eh, bylo, eh, bylo vlastně eh, integrované vydávání jízdenek, to už také tedy tento projekt byl v minulosti a v tomto případě vlastně komise ohodnotila nejlepší známkou A, oba dva ty projekty na turistiku, ale to integrované Eh, integrované vydávání jízdenek, to bylo komisí ohodnoceno C. To nás velice překvapilo, protože v minulých letech tento projekt byl označen za významný a za pozitivní. Eh, takže vlastně eh, výbor pro rozpočet vlastně, vlastně bude financovat pouze projekty, které jsou ohodnoceny nejlepší známkou A, ale my tedy ten projekt jednotného vydávání jízdy nechceme také dostat do té finanční podpory, takže jej tam přihlásíme také i přes to C. Já jsem eh, také navrhla další projekt, přípravná eh, akce LNG, zavádění tedy eh, LNG, to bylo označeno známkou B, lepší tedy než integrované jízdenky a my jsme se nakonec eh, s koordinátory dohodli, že eh, vlastně se eh, shodneme na těch třech projektech už z minulosti. Ty jsem tedy, ty jsem tedy podala. Je to mým jménem, ne jménem výboru a já se za to omlouvám, to byla chyba, to byl omyl. A teď uvažuji o tom, že bych vlastně ten čtvrtý projekt eventuálně podala jako zvláštní čtvrtý projekt, protože zas eh, tak špatné výhlidky eh, nemá a je možné, že potom ta, ty integrované jízdenky by vlastně se dostaly na čtvrté místo, eh, což nevím, jestli by bylo dobré. Takže tolik ode mě jako, jako přehled a teď se mohou vyjádřit také stínový zpravodajové a možná další kolegové z výboru. Pan Rike, Děkuji, pane předsedo. Děkuji Gezin Meissner za spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím, že ta její zpráva vystihuje to nejdůležitější. Je zdůrazňuje, že je třeba se soustředit na některá eh, témata v této době rozpočtových eh, problémů a krize. Eh, zmiňovala se o návrzích rady a které skutečně jsou takové, jak jsme se obávali. Dovedeme si těžko představit, jak eh, to bude dále eh, fungovat v rámci těch politik rozvoje a konkurence schopnosti. Já tedy jsem také trochu zklamán tím, co připravuje rada, podobně jako zpravodajka Máme totiž pocit, že tady není dostatečné soustředění na dopravu jako důležitou součást konkurenceschopnosti. Je to pořád to tež. Když se nemluví o penězích, tak to vypadá, že budeme velice produktivní, že budeme moci dobře spolupracovat s radou, připravovat ty projekty, soustředit se na evropskou přidanou hodnotu. Rada neustále hovoří o růstu a konkurenceschopnosti, ale jakmile se dostaneme na konkrétní rozpočtové návrhy, tak najednou to všechno někam zmizí a ty návrhy úplně znemožňují politiky, které navrhujeme. Eh, a teď eh, s tím asi eh, se nebudeme zabývat, ale skutečně návrh jednotlivých položek je katastrofou. Vypadá to, jako kdyby prostě někdo vzal kulomet a všechno to, co jsme navrhli, se, stříl, se střelil třeba obrovské snížení prostředků pro závazky na transevropské sítě. <clears throat> jak jsem říkal, jedním dechem se hovoří o růstu a pak, když se podíváme na rozpočet na rok 2013, tak se vlastně úplně proškrtají ty rozpočtové položky, které na to jsou určeny. Návrh komise mi připadal celkem rozumný. A jak říkala Gezin, pokusíme se prostřednictvím pozměňovacích návrhů vrátit k tomu návrhu komise, který byl celkem realistický, nikoli maximalistický, ale uh, ten návrh komise skutečně se nám zdal rozumný. Teď skutečně rada to celé e, proškrtala. Je třeba také zdůraznit to, že se omezily prostředky na agentury. Definují se nové námořní politiky, nové povinnosti pro námořní agenturu a zároveň s tím se té agentuře e, e, seškrtává rozpočet o miliony eur takže těžko se dá představit, jak může zvyšovat eh, své úsilí a zároveň eh, mít tady nižší prostředky. Pokud eh, jde o cestovní ruch, myslím, že ty dvě opatření by měla být zachována. Jak říkala Gezin, bylo to původně označeno Ačkem. Je to o to důležitější, že zatím nemáme rozpočet na politiku cestovního ruchu. Zajímalo by mě, proč nebyl převzat náš návrh o takzvaném ticketingu, protože u jiné výzvy k předkládání projektů, ne u těch pilotních projektů, tam komise eh, požádala eh, vlastně eh, občanská združení o projekty v oblasti ticketingu v hodnotě 9 milionů eur, což je mnohem více, než bylo u těch pilotních projektů. Takže já bych byla rád, aby se to nějak vysvětlilo. Mám pocit, že tady běží dvě věci zároveň a tím se trochu ten náš návrh dostává do pozadí. Samozřejmě budeme mít spoustu pozměňovacích návrhů jako každý rok, ale mám pocit, že letos je to ještě větší katastrofa než v předchozích letech. Děkuji. Thank you, Mrs. Rubio for the social... Děkuji teď za socialisty, paní Rubia. Děkuji, pane předsedo. Ano, už k tomu nemám moc co dodat, protože jsme o tom diskutovali dříve. Také jsme měli setkání s paní Meissner, kde jsme si probírali linii stanoviska a obecně souhlasíme s jejími návrhy. Je pravda, že ten návrh rady, eh, to první čtení, eh, které proběhlo, je skutečně velkým zklamáním. Eh, já jsem z toho až znechucená, protože minulý týden se konal summit, kde se hovořilo o nutnosti eh, růstového paktu, na který se věnuje spousta peněz. A pak máme eh, rozpočet, který by tedy mohl zaručit těch 150 miliard eur požadovaných a ráda to začne seškrtávat, zvláště tu kategorii 1a, kde jsou všechny ty politiky na podporu konkurenceschopnosti. schopnosti Eh, tady i kategorie vlastně regionální politiky, fondu soudržnosti, tak eh, teď tedy nevím, co si o tom myslet, jestli by si neměli tedy všichni eh, ti evropští představitelé sednout spolu se svými ministry financí a vyjasnit si, co vlastně chtějí dělat, jestli chtějí podporovat Rus nebo jestli chtějí škrtat. Je pochopitelné, že musíme předložit plno pozměňovacích návrhů, abychom se vrátili při nejmenším k tomu návrhu komise, který byl rozumný a který je v souladu s prioritami tohoto výboru. výboru. E, také myslím, že bychom do toho stanoviska mohli doplnit e, odstavec týkající se tematiky pladeb, protože to je poměrně důležitá věc. Oni chtějí seškrtat Marco Polo, Polo a transevropské sítě o 25 milionů a to je zcela nepřijatelné. Jak už jsme si říkali e, dříve, Eh, letos se bude především diskutovat právě o platbách více než o závazcích. Eh, už proběhl i trialog s kyperským předsednictvím. Ten eh, trialog bude především k tomu, abychom se seznámili tedy se svými stanovisky. Předsednictví ještě nemá plný mandát od rady, ale určitě tady bude velký problém s platbami tak jako tomu bylo už v roce 2012 a už tehdy komisař Levandovsky avizoval, že v září bude opravný rozpočet na miliardy eur. To nejsou žádná malá čísla. A pokud to tedy bude uh, Eh, schodek v rozpočtu o několik miliard eur, tak nevím, jak to bude vypadat v roce 2013. Tam totiž hrozí, že nebude možné ani financovat řadu z těch politik, které přitom rada hájí. Takže určitě se tady na našem výboru a na výboru pro rozpočet nějak dohodneme a pokusíme se společně vrátit k tomu původnímu návrhu komise. Děkuji. Co se týče stínových, je tady paní Sahnalová. Děkuji taky za zprávu a souhlasím se vším, co bylo řečeno, i pokud se týká té oblasti cestovního ruchu eh, a těch eh, pilotních projektů, ale ta poznámka má se týká ještě eh, snižování rozpočtu na dopravní bezpečnost. My jsme před chvíli slyšeli kyperské předsednictví, jakkoliv je to jejich velká priorita, tak samozřejmě by to mělo mít odraz i v návrhu rozpočtu, takže já děkuji za tu poznámku v bodě 6 a myslím si, že tam bychom se měli o zachování rozpočtu na bezpečnost Eh, trochu víc přičinit. Děkuji. Pan Tosman z komise. Jakým způsobem zvládneme kvadraturu kruhu, pane Tosmane, mezi tím, co chceme my a za co rada nechce vydat žádné peníze? Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem pěkné odpoledne. Děkujeme paní Meissnerové za zprávu. Ve stručnosti lze říci, že vám komise děkuje za přístup a vítala by obnovení návrhu rozpočtu. Jak jste řekla, diskuse byly velmi dlouhé eh, v rámci komise, zejména pokud jde o agentury. Všechny rozpočtové řádky se prodiskutovávaly, ale hlavně agentury. Z hlediska politiky pro dopravu tedy letectví, námořní a železniční agentury, pro nás je to velmi realistické. My jsme se skutečně snažili spořit a spoleháme proto na vaši podporu v této a v dalších věcech. Budeme chtít obnovit ten původní návrh rozpočtu. Děkujeme vám, eh, že uznáváte, že každý máme své úkoly, které musíme plnit. Vyjádřím se k dvěma drobnostem. stručném odůvodnění eh, pro to rozhraní pro dopravu a eh, bukování lístků tam. Eh, my ten projekt děláme. Byl zahájen v roce 2012, ale nepotřebujeme ty peníze na rok 2013. Možná na rok 2014. Pak se můžeme znovu sejít a uvidět, Eh, jak se věci budou mít. Takže to není žádný negativní signál z komise. To probíhá, provedla se výzva na veřejné zakázky a zatím máme finanční prostředky dostatečné na rok 2012 a 2013. Dovolte mi vyjádřit se k silniční bezpečnosti, pane předsedo. Máte pravdu v tom, že to je priorita. Možná to není vidět z rozpočtu. Jak víte, nemáme rozpočtovou řádku pro silniční bezpečnost, je to součástí naší všeobecné dopravní politiky. V roce 2012 eh, byla, eh, byla tato rozpočtová položka zaměřena na jednotné evropské nebe. Ovšem to bude v roce 2013 potřebovat méně peněz a proto je zde ponížení rozpočtu. Ovšem můžeme vám, má vás ujistit, že na bezpečnost na silnicích peníze budou, výzvy budou pokračovat a tak dále. Peníze zkrátka na to předpokládáme i pro rok 2013. To jsou mé stručné komentáře, děkuji ještě jednou za podporu, budeme ji potřebovat v těch tvrdých jednáních na radě. Díky za slovo. Josin, chcete k tomu něco dodat? Ne, děkuji. Všechno bylo řečeno. Eh, my, zdá se, se shodneme na tom, že návrh komise byl dobrý, e, nesouhlasím ve všech podrobnostech, ale teď zkrátka musíme počkat na komentář e, rady. Já chápu, že všichni chtějí rozpočet konsolidovat, ale tak snadno to nepůjde. Já doufám, že se tomu stínovými zpravodaji, eh, eh, pardon, eh, pozměňovacími, pozměňovacími návrhy vyhneme. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji. Ano, děkuji. To bude teď s radou velký problém. Máme zde ten víceletý finanční rámec a spoustu dalších věcí. V podstatě rada chce, aby se tak řeklo, sníst svůj koláč a mít ho, ale ono to nejde, on za něj někdo bude muset zaplatit. Dovolte mi připomenout, že termín pro pozměňovací návrh je 26. července, hlasování ve výboru 6. září, ve výboru pro rozpočet 3. a 4. října a e, na plenu také v říjnu. Takže 26. července. Dobrá, děkuji Josin. Tím se dostáváme na závěr našeho dopoledního zasedání. Těším se na vás v 15.00. Děkuji.